Welcome to everybody. We can start for your... Vítejte, můžeme zahájit naši dnešní práci. Dnes máme opravdu nabitý dopolední program. Máme čtyři hlasování, čtyři dokumenty k hlasování. Takže musíme začít, i když někteří kolegové tady nejsou, protože jsou někde zablokováni v dopravě, byl tam nějaký poplach. Takže začneme návrhem Sabine Ferhajen o přeshraniční přenositelnosti služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním, na vnitřním trhu. Pokud máte hlasovací karty, můžeme hned začít. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3 na, příš- na další straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. 112, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 115, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 117, McClarkin, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 114, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kdo je pro? 121. Proti? Zdrželi se? Možná zamítnuto. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 127. Pro, proti? Pro. Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijatel. Kompromis 5 na další straně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijatel. Kompromis 6 na další straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijatel. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijatel. Pozměňovací návrh 136. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis, ne. 137. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Zamítnuto. 138. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 155. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 10. Ne, ne, ne, omlouvám se. 17.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 Pozměňovací návrh 2 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijatel. Takže teď pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijatel. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 27, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 28, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď pozměňovací návrh 34, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 35, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 36, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Omlouvám se, přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis 13 na další straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Teď pozměňovací návrh 51. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 52. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 53. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 60. <clears throat> Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Teď pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Teď ne. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato 72. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato 73. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato 74. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto 75. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18. Zpravodajka. Kdo je pro? Kdo je proti, zdrželi se přijato. Teď pozměňovací návrh 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 93. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověřím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A teď konečné hlasování na náv o návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 25 pro, tři proti, dva se zdrželi. Takže blahopřeji Sabině Ferhajen ke schválení tohoto stanoviska. Je to velmi důležité stanovisko a také děkuji všem stínovým zpravodajům za jejich práci. Takže teď tady máme návrh stanoviska Stefana Maulu. Dobrá, můžeme tedy hlasovat. Článek 1, pozměňovací návrh 8. Pravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 41. Ne, pardon, 40. Můžeme jít rovnou na 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 43. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Můžeme jít, rov, můžeme jít na 42. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 od zpravodaje, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 11, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 od zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme jít na pozměňovací návrh 13, úplně dole na stránce, od zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato.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 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24. Tady máme oddělené hlasování FDD. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička od zpravodaje, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka od zpravodaje, pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme jít rovnou na 28. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 od zpravodaje. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme jít rovnou na pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 33. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Ano, přijato. Ne, omlouvám se, zamítnuto. 34. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Můžeme jít rovnou na pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 16 pro a 14 proti. Tím pádem je to přijato. Můžeme pokračovat. Šestkou od zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď konečné hlasování o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 20 pro, 7 proti a 3 se zdrželi. Zpráva je tedy přijata. Blahopřeji kolegovi Maulu a děkuji také stínovým zpravodajům za jejich práci. Můžeme pokračovat dalším hlasováním k rozpočtu na rok 2017, mandát k zahájení trialogu. Návrh stanoviska Bogdana Andřeje Zdrojevského. Začneme tedy. Kompromis 1. Spravodaj, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 6 Maragal, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 21. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. 27. Kde pro? Oddělené hlasování na žádost SAD, první část. Kde pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Druhá část. Kde pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 4, 30 zase oddělené hlasování první část. První část, kde je pro, proti, že se. Ověřujeme si to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 18 hlasů ku 12. Druhá část. kde je pro? proti, zdržel se, schváleno. 29. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28. 28. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 32. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhou část jsme také schválili. 29.28 a teď budeme hlasovat Takže 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 34. Opět oddělené hlasování SAD. První část. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Druhá část. Pro, proti zdržel se zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Kompromis 6. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. A nyní pozměnce návrh 42. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. 44. Kdo je pro? Proti zdržel se Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To si musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A závěrečné hlasování návrhu stanoviska jako celku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 24 hlasů pro, 3 proti, 2 hlasy se zdrželi. Blahopřejeme panu kolegovi Zdrojevskému. Ale pan Zdrojevský má ještě práci před sebou. Je tu další zpráva. Strategické sdělení o boji s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany. Začneme prvním hlasováním. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Lepší je si to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 12. Kdo je pro?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 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 37. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 38. Oddělené hlasování na, na žádost ALDE, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Můžeme si to ověřit, ale bude to jako předtím. 38 první část. Zahajuji hlasování o první části. Končím hlasování. 21 ku 9. Chcete si ověřit i druhou část? Takže druhá část, zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část zamítnuta. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 40. Opět oddělené hlasování na žádost EPP a ALDE ve třech částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Můžeme si to ověřit. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Možná je to zamítnuto, ale radši si to věříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to naprosto zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 49 ve dvou částech nežadost EPP. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 50. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Uvěřujeme. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Šestnáct ku 14, takže je to schváleno. A není úvodní ustanovení. A kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Závěrečné hlasování o návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, tři proti, dva hlasy se zdrželi. Stanovisko je schváleno, takže blahopřejeme opět kolegovi Zdrojevskému a takto jsme ukončili naše hlasování. And uh, now, yeah, what is? It? It this, this one. And so, and now... A nyní zahájíme po pěti minutách eh, začneme znovu.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

Bene. Welcome to our... Eh, Vítám eh, zástupkyni komise Claire Bury, která je zástupkyní generálního ředitelne DG Connect a potom eh, paní Alonso z DG Connect. Děkuji za to, že jste tady a máme velký zájem o tuto první výměnu názoru s vámi a budu pokračovat italsky, pokud dovolíte. Ráda bych řekla, že dnes máme první výměnu názoru o revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách. To je určitě jeden z nejdůležitějších dokumentů, na kterém pracuje náš výbor je to naše plná kompetence a ráda bych řekla, že jsme také ve velmi důležité fázi Když se podíváme na dnešní panorama, mediální panorama, když se díváme na to, jak se televize a služby přenášené online přibližují jedna druhé. Víme, že se změnil přístup eh, k obsahům on demand, eh, a to jak na mobilních, tak stacionárních zařízeních. Eh, a i když ta tradiční služba tradiční radiovysílání je pořád ještě v Evropské unii poměrně silné. Objevují se nové inovativní způsoby, jak přenášet obsahy. Zatímco sami broadcastři mění své způsoby, jak nabízet audiovizuální obsah online, objevují se noví operátoři a zvyšuje se konkurence mezi nimi. Revize této směrnice, nová, směrnice, no, nová revize, souvisí s touto transformací, s touto novou změnou. Jde o to zavést eh, jednotnější pravidla na ochranu všech operátorů a všech, eh, kteří se pohybují v těchto audiovizuálních službách eh, online. Máme strategii pro jednotný digitální trh. My raději hovoříme o jednotné digitální strategii, protože se nejedná pouze o trh, Jedná se tedy nejen o spotřebitele, ale i o další aktéry a tento návrh chce přiblížit normy a standardy této nové realitě. Pro nás je to velmi citlivá tematika. Jednak jde o to, že chceme rozšířit ty povinnosti a ochranu také na obsahy online. Jedná se o ochranu nezletilých, jedná se také o normy, které mají chránit před šířením nenávisti, takže chceme to rozšířit i na tyto platformy. Je třeba tedy udělat tento krok vpřed. Myslíme si, že je třeba prohloubit všechny ty platformy, o kterých se hovoří, co tedy zůstává stranou, co je součástí, protože si myslíme, že je třeba propracovat princip zodpovědnosti pro tyto platformy. Je důležité, aby byly chráněni chráněna nejen produkce a distribuce, určité kvóty evropských děl, také nezávislá produkce, je zde také otázka obchodních sdělení. Je zde několik článků, které se týkají rozložení a flexibility, větší flexibility pro ten komerční obsah. Na tom naši kolegové zpravodajové, stínoví zpravodaje budou určitě ještě pracovat. A pak je to také otázka dostupnosti, ale o tom už budou hovořit kolegové. Než ale zahájíme tuto rozpravu, ráda bych připomněla, protože v tom uplynulém týdnu se v tisku nebo tedy v jedných novinách objevily zmínky, které se týkaly velmi citlivého tématu. Museli jsme si to ověřit, stalo se to včera. Byly to věci, které se týkaly střetu zájmů. Ty noviny upozorňovaly na střet zájmu u těch našich zpravodajů. My jsme o tom včera hovořili. Je také nutné, abych o tom já hovořila. My jsme se tedy o tom povídali také na schůzce koordinátorů. Kolegyně Petra Kamerever poslala e-mail, kde také vysvětluje svou pozici. Kolega Ferhajen také poskytl jste informace a na základě toho drtivá většina kolegů a frakcí dospěla k závěru, že jistě máme různé politické pozice, politická stanoviska, to je zcela legitimní, ale právní základ nebo tedy podloženost těchto tvrzení nebyla ověřena, nebyla potvrzena, takže jsme to vyjasnili. Rozhodně jsme dospěli k závěru, že zde žádný střed zájmů není. Já jsem to tady chtěla připomenout, protože si myslím, že je třeba zaručit, že všichni tito kolegové, kteří se zabývají touto důležitou záležitostí, jsou čestní, není zde žádný konflikt zájmu. To platí pro všechny parlamenty i pro tento parlament. Eh, je třeba zajistit maximální transparentnost naší práce, tím se vyhneme jakýmkoliv tlakům. Ti jmenovaní spoluspravodajové a stínoví spravodajové se rozhodli, že budou postupovat společně, že se budou setkávat i s různými zainteresovanými stranami 26. budeme mít slyšení tady v kulturním výboru s odborníky a celý ten proces bude velmi kolegiálně a bude probíhat transparentně. Musíme také parlament chránit tímto způsobem před jakoukoliv instrumentalizací, ale musíme také jednoznačně a transparentně odpovědět na takovéto externí tvrzení, napadení. Dobře, teď si myslím, že už můžeme zahájit eh, naši rozpravu. Nejdříve dám slovo spolu s pravodajům, to znamená paní kolegyni Ferhajen a kolegyni Kamerevert, které v pěti minutách eh, přednesou úvod a potom dáme slovo komisi a všem stínovým zpravodajům i dalším kolegům. Nebo chcete rovnou dát slovo komisi? protože obvykle to probíhá jinak. Ale jak chcete, takže rovnou dáme slovo komisi. Myslím si, že první si vezme slovo paní Bury. Prosím. Děkuji. Děkuji paní předsedkyni za to, že dala komisi možnost představit eh, tento náš návrh. Jsem velice ráda, že tady dnes s vámi mohu být a že můžeme pokračovat v těch debatách, které začaly již před, před několika měsíci když, se, když komise začala připravovat tento návrh RIFITu pro AVDMS. Tato digitální strategie, jednotný digitální trh, o kterém hovoříme, se netýká pouze technologií. Souvisí to také s tím, jaký dopad má to všechno na občany, a jakým způsobem oni mohou vnímat obsah médií a to se v současnosti velice rychle mění. Tato změna je postupná, ale vidíme v této změně určité zrychlování, které jde tedy směrem od tradičního vysílání k těm novým formám. Nejedná se tedy o revoluci, ale spíše o evoluci, o postupný vývoj. A proto my musíme přizpůsobit ten současný rámec tak, aby lépe odpovídal současné realitě, eh, ve které diváci a posluchači vnímají nové obsahy. To znamená, my jsme chtěli ponechat ty prvky, které jsme považovali za dobré, za správné a měníme ty prvky, které se domníváme, že musí být změněny. Komise se odhodlala k několika skutečně odvážným krokům, odvážným, protože eh, jsme se rozhodli eh, upustit od opatření, které jsme považovali za zastaralé a zároveň usilujeme o výrazné změny ve směrnici, tak aby jsme dali prostor i novým aktérům, kteří chtějí zprostředkovávat eh, audiovizuální obsah. Takže já eh, krátce představím ten návrh a pohovořím o třech hlavních věcech. Za prvé jsme tedy ponechali zásadu země původu. Domníváme se, že tato zásada se osvědčila a že umožňuje poskytovatelům vysílání vysílat i v jiných členských státech. Domníváme se, že tato zásada je úspěšná, protože v současné době existuje eh, nebo je velká část obsahu zprostředkovávána přeshraničně a domníváme se, že je to dobré také pro občany. Eh, to, o co jsme se snažili, je zjednodušit tu zásadu země původu, zjednodušit její, její fungování, protože jsme si uvědomili, že často je velice složité stanovit, eh, ve které, eh, která je tedy ta země původu, ve které zemi ten poskytovatel sídlí a proto jsme se ta pravidla pokusili zjednodušit. Rovněž uznáváme, že v některých eh, případech mohou existovat národní specifika, mohou být sice omezená, ale jsou důležitá, proto jsme se je snažili zohlednit. To znamená, že místo, abychom se vydali tou cestou, že bychom spochybnili zásadu země původu, protože e, z veřejné konzultace vyplynulo, že je to správná zásada a že funguje dobře, tak místo toho jsme se rozhodli tuto zásadu vyjasnit a rovněž jsme se snažili vyjasnit podmínky, za nichž je možné aplikovat výjimky. E, zejména pokud je například o rizika spojená s veřejným zdravím nebo s veřejnou bezpečností. Nicméně ta zásada země původu zůstává. Dále, pokud je o inovaci, tak eh, myslím, že paní předsedkyně sama podotkla, že náš návrh je velice vyvážený. Snažili jsme se ho skutečně adaptovat tržnímu prostředí. Dáváme větší flexibilitu televizním společnostem, zejména pokud jde o reklamu, protože časy se změnily a eh, diváci dnes mnohem z nás přepínají mezi jednotlivými kanály. A diváci sami dávají přednost těm stanicím, kde nejsou reklamy, protože raději vidí ten obsah bez přerušení. Nicméně výdaje nebo příjmy z reklamy jsou pro společnosti velice důležité a tyto prostředky pak mohou dále investovat. Proto jsme se rozhodli pozměnit to pravidlo 20 reklamy na hodinu a my jsme to pravidlo rozšířili tak, že je vlastně 20% čas na reklamu z období od 7 hodin ráno do 11 hodin večer. To znamená, že z televizní společnosti sami si rozhodnou, v jaké míře budou v jakých časových pásmech umístěvat reklamu. A to zároveň znamená, že ty příjmy z reklamy budou vyšší a budou moci více investovat do nové produkce. Třetí e, novinkou je e, zpřísnění pravidel pro služby na vyžádání. My se domníváme, e, zároveň se domníváme, že je nezbytné, aby, mě, aby zde panovala stejná pravidla pro ochranu nezletilých jako, při, jako u tradičního vysílání. Dále tady navrhujeme minimální kvóty pro evropská díla v katalozích služeb na vyžádání a požadujeme také, aby měli, měla tato díla stejnou důležitost, stejnou prominenci v těch katalozích. Rovněž eh, jsou zde stanoveny poplatky za služby pro vyžádání, které půjdou členským státům. Ještě jednou chci zdůraznit, že se nejedná o revoluci, ale o postupnou evoluci Některé členské státy už mají přísnější pravidla než je těch 20 které navrhujeme my. Nicméně domníváme se, že je důležité mít stejné příspěvky také od služeb na vyžádání. A tou poslední inovací, kterou bych tady ráda zdůraznila, a možná je to také ta nejdůležitější novinka, a ta se týká platform pro sdílení videa. tyto služby eh, nyní spadají pod směrnici o audiovizuálních mediálních službách, a to z určitého důvodu. Souvisejí se směrnicí o elektronickém obchodování a my se v této směrnici snažíme doplnit tuto směrnici o e-commerce. Nesnažíme se ji nahradit, protože domníváme se, že ta směrnice je stále důležitá pro inovaci. Nicméně se domníváme, že je důležité, aby měly i ty služby na vyžádání a ty platformy povinnosti, které souvisejí s ochranou nezletilých a s ochranou proti nenávistným proti projevům nenávisti a podněcování k násilí a k nenávisti. My jsme tady trošičku upravili ty definice, tak aby byly sladěné i s, s definicemi z jiných oblastí. My se domníváme, alespoň z hlediska komise, že se jedná o vyvážený návrh, Eh, vy jste nás požádali o to, abychom eh, tento návrh eh, připravili urgentně. My souhlasíme s tím, že je skutečně nezbytná. V současnosti o, té, o tomto návrhu jednáme jak s radou, tak s parlamentem. Domníváme se, že čím dříve bude tento návrh schválen, tím lépe. Každopádně Eh, za, to, za tímto návrhem stojí velká přípravná práce, jak tady v parlamentu, tak eh, se zúčastněnými stranami a je důležité postupovat rychle, protože, jak už zaznělo na začátku, nejedná se pouze o technologii na jednotném trhu, ale jedná se o to, co tento návrh představuje pro občany, musíme reagovat rychle na jejich potřeby a ta reakce musí být, musí být vyvážená. Komise se velice těší na to, že bude i nadále pokračovat ve velice plodné spolupráci s tímto výborem a doufáme, že se podaří tuto směrnici přijmout rychle. Děkuji. Děkuji. <clears throat> Hovořili jsme s komisí na toto téma děkujeme jak komisaři, tak generálnímu ředitelství. Určitě uděláme vše pro to z naší strany, abychom to stihli, ale určitě si také vyhradíme dostatek času na to, abychom to důsledně prostudovali. Děkuji tedy za toto výjmenování priorit a teď dám slovo paní Alonso, se kterou jsme chtěli řešit především otázku vyhodnocení REFIT a také hodnocení dopadu, to je pro nás velmi důležité. Ta studie, kterou jste provedli, než jste předložili nový návrh. Děkuji. Try... Já se pokusím navázat na to, co Claire právě vysvětlila. Jaké byly výsledky tedy hodnocení dopadu a refitu? Chci vám připomenout, jaké byly cíle tohoto procesu pro refit. Šlo o to vlastně vzít směrnici a ověřit, zda eh, tento akt je stále odpovídající. A museli jsme to ověřit oproti cílům, zda ty cíle jsou stále platné a zda jsou správně řešeny. A jak Claire řekla, museli jsme ověřovat, zda je potřeba tedy v něk- některé sektory zbavit regulace a jiné tedy podrobit regulaci. A my jsme přišli tedy, jak už řekla, na obojí. Pokud je o zemi původu, Jaké byly výsledky refitu a proč jsme tedy dospěli k eh, návrhu, který byl předložen? Koncept země původu je pozitivní věc. Došlo k významnému eh, nárůstu přeshraničního oběhu a 25 programů v Evropě eh, působí přeshraničně a pro videoslužby na vyžádání tedy je vysoké procento služeb, které překračují hranice, ale stejně proces REFIT ukázal, že fungování těchto zásad někdy je složitý, protože pravidla jsou složitá a zejména co se týče mechanismus výjimek, a mimochodem nejsou stejné u služeb na jako u lidárních služeb. A to jsme také zjistili. Tedy Claire vysvětlila, že jsme navrhli změnu pravidel a jaký bude dopad nových pravidel. Podle našeho hodnocení dopadu, dopad je takový, že bude větší právní jistota pro poskytovatele. Pravidla eh, nebyla jasná ty podmínky budou spravedlivější a spotřebitele budou na tom lépe, protože bereme v úvahu, jak řekla Claire, specifičnosti členských států v některých okolnostech. A to znamená i úspory pro regulátora a jednotlivé společnosti. Pokud jde o reklamu, jaké byly výsledky postupu REFIT? Tady to Claire sama vysvětlila. Návyky při sledování programu se změnily a možnost přecházet od jednoho do dru- k druhému typu programu se zvýšila a změnila se i forma reklamy, product placement a sponzorství a některé formy používány v Evropě nejsou, protože pravidla v Evropě jsou mnohem složitější. A proto je tu také návrh na změnu. Jaký bude eh, dopad větší flexibility pro eh, vysílající společnosti? Samozřejmě má to dopad na rovné podmínky z našeho hlediska. Je tu přílišná regulace z hlediska služeb na, vyži- na vyžádání, to přinese větší konkurenci, více investic do obsahu Výsledky našeho hodnocení dopravy jsou takové, že může, eh, může hrozit eh, omezení reklamy v eh, těch obdobích špičky, ale pružnost poptávky se také změnila a vysílající společnosti se sami omezují, protože by přišli o diváky. Takže to by nemělo být poškozující pro spotřebitele. Pokud v členském státě se trh nevyvinul tak, jak jsme vysvětlili, můžou schválit přísnější pravidla. Pokud o ochranu nezletilých. Refit zjistil, že jsme regulovali televizní vysílání, ale děti se dívají na služby online a na video na vyžádání. Takže pravidla nepodpovídala realitě. A členské státy se pustily do přísnějších pravidel v té oblasti video na vyžádání. A jak řekla Claire, navrhli jsme identická pravidla. Jaký bude dopad nových pravidel? Tedy pokud jde o ochranu, lepší ochrana nezletilých, větší míra harmonizace, protože většina členských států má přísnější pravidla v současnosti a všechny členské státy budou muset zpřísnit pravidla. A to bude také představovat eh, v zásadě větší náklady pro odvětví, ale pravidla již existují, takže se nezačíná od nuly. A většina členských států už něco v tomto směru má. Podpora evropské tvorby. Jaké byly výsledky refitu? výsledky byly takové, že existuje velká rozdrobenost. Existují pravidla pro podporu evropských eh, děl v službách na vyžádání a ta nezavádí vlastně žádnou harmonizaci. Ta pravidla jsou velmi vágní a otevřená. Členské státy skutečně se pustily do úplně odlišných přístupů a znamená to nerovné podmínky nejen mezi členskými státy, ale také uvnitř členských států mezi jednotlivými eh, subjekty. A bylo tedy jasné, že je potřeba s něco udělat. A to mělo dopad na míru investic, protože když srovnáme investice na evropská díla eh, u vysílajících společností a subjektů služeb na vyžádání, tak hovoříme o 20% a možná 1% u služeb na vyžádání. Takže tady jsme navrhli změnu pravidel, jak už bylo vysvětleno. A jaký bude dopad nových pravidel? Podle našeho hodnocení dopadu je zřejmé, že to bude dobré pro kulturu, protože občané budou mít větší přístup k evropským dílům a bude to také dobré pro rovné podmínky, protože eh, příspěvky u služeb na vydárání a u vysílajících televizí se velmi liší. A také to, to bude znamenat nižší náklady pro, budou nižší náklady pro průmysl, ale nebudou zas tak vysoké, protože podle naší analýzy eh, systém pro služby na vyžádání se opírá o sdílení příjmu. Není to tak, je to založeno na sdílení nákladů, tedy televize nakoupí film a pak ho prodá. A je třeba vzít v úvahu také rozsah, velikost určité společnosti. Pro malé společnosti navrhujeme výjimku a vezmeme v úvahu i ty případné náklady pro malé společnosti. Tolik tedy o podpoře evropských děl. Pokud je o platformy, Jaké byly výsledky refitu? Tady eh, cíl ochrany nezletilých občanů před projevy nenávisti platí. Nebylo ho dosazováno, protože ve světlu online neplatí žádná pravidla. A když se podíváte na návyky sledování u nezletilých, vidíte, že se dívají z poloviny na televizi, televizi a mnohem častěji se dívají na eh, služby online. A jsou dobře chráněni, pokud je o televizi, ale mnohem méně, pokud je o video on demand, o služby na vyžádání. A eh, často jsou zde, dochází k identifikaci s pornografií a násilím, pokud je o služby na vyžádání. Právě nenávisti se také narostly v poslední době a jak řekla Claire, navrhli jsme rozšíření pravidel pokud jde o tyto dva ohledy, které jsme nalezli. Jak, jaký bude dopad nových pravidel? Větší míra ochrany nezletilých, větší míra ochrany občanů před projevy nenávisti a bude to také dobré pro vnitřní trh, protože vlastně předjímáme rozdrobení Členské státy by se mohly vydat velmi různorodými směry v oblasti, kde víme, že ty platformy eh, pokrývají vlastně celou Evropskou unii, takže to bude mít pozitivní dopad na vnitřní trh a pozitivní dopad také na rovné podmínky na trhu, protože tyto platformy zatím nebyly eh, regulovány, přičemž ostatní subjekty jsou regulovány. A ano, bude to představovat náklady pro ty platformy, ale současně jsme si vědomi toho, že se již mnohé událo. Došlo k samoregulaci a opět nezačínají od nuly. Takže celkově vzato výsledky refitu byly takové, že je potřeba věci změnit a výsledky hodnocení dopadu jsou takové, že ty změny, které navrhujeme, jsou vyvážené. A tím mohu asi skončit. Děkuji za tuto analýzu. Stručnou, ale jasnou. Chci jen dodat, že je zde ještě další otázka, kterou jste změnili, a to je otázka regulátorů, to znamená větší nezávislost a také významnější role orgánu ERGA, takže tím pádem také větší koordinace a také větší efektivita těchto pravidel, protože ne vždycky jsou tato pravidla především v oblasti ochrany nezletilých dostatečně efektivní. A teď tedy bych řekla, že můžeme zahájit rozpravu. Nejdříve dáme slovo našim dvěma spoluspravodajkám. Jako první má slovo Zabine Ferhajen. Děkuji za všeho. Nejdříve chci poděkovat komisi eh, za to, že nám dnes přišla představit svůj návrh směrnice a tím pádem můžeme zahájit jednání o tomto tématu v našem výboru. Já vítám eh, přístup komise v tom smyslu, že se nejedná o žádnou revoluci, ale o postupný vývoj, o evoluci, protože jsme čím dál více konfrontováni s novými technologiemi, s novým typem médií, ale zároveň i nadále tady existuje tradiční vysílání, které eh, je stále platnou alternativou, protože průměry hovoří o čtyřech hodinách denně, které trávíme před televizními obrazovkami. Tím pádem eh, nemůžeme toto téma ponechávat úplně stranou. Proto je důležité, aby online služby i tradiční vysílání byly skutečně na stejné úrovni. To znamená, že přístup komise se mi v této oblasti velice líbí. Také se domnívám, že je důležité eh, být flexibilní u otázky reklamy. To znamená i tady snížit eh, nebo zredukovat ten rozdíl, který existuje mezi online službami a lineárními službami, službami protože díky technickým možnostem eh, je to mnohem snažší. Například u lineárních služeb díky nahrávání na pevný disk eh, můžu zastavit eh, přehrávání filmu, přehrávání toho pořadu, můžu, si mezi, můžu mezi tím dělat jiné věci a pak si to zase vrátím. To znamená, i lineární služby udělali na technickém poli velký pokrok a tím pádem už tady není tak eh, výrazný rozdíl mezi lineárními a nelineárními službami. Proto je důležité, aby tady tento návrh byl flexibilní, což velice vítám. Dále je důležité, abychom se skutečně zabývali tématem ochrany nezletilých, protože právě nezletilí velice využívají online služeb na vyžádání. A když si přečtete některé novinkové titulky, tak eh, si uvědomíte, jak je důležité eh, podporovat také evropská díla a proto je důležité, že se to objevuje i v tomto návrhu. Platformy mají čím dál více sílící důležitost a proto je důležité se zaměřit na to, aby také tyto platformy podporovaly evropská díla. Samozřejmě je jasné, že pokud ty eh, platformy mají být populární u diváků, tak eh, je důležité, aby podporovali právě evropská díla, protože evropské posluchačstvo, evropští diváci jsou velice rozmanití A e, samozřejmě je jasné, že když máme například italský seriál, tak nebude snadné se na něho dívat ve Švédsku a podobně. To znamená, je skutečně důležité, aby ta diverzita existovala i na těch platformách. A rozhodně bychom se neměli snažit o e, to, abychom stírali tuto rozmanitost. A jsem ráda, že toto je důležité také pro komisi. je důležité, abychom se také podíleli na vytváření obsahu, a to buď eh, pomocí různých fondů nebo pomocí vlastní produkce. A samozřejmě o způsobu, jakým bude vznikat evropská produkce, jakým způsobem uznáme její význam, tak o tom můžeme samozřejmě dále diskutovat na poli tohoto výboru. Takže tady můžeme debatovat o, o tom základním modelu a je dobré, aby členské státy pak měly ještě určitý manévrovací prostor a aby mohli sami rozhodovat, e, jakou tvorbu chtějí podpořit a jakým způsobem to chtějí udělat. Pokud jde o platformy pro sdílení videa, tak tady je důležité, abychom usilovali o ochranu nezletilých, ať už jde o YouTube nebo podobné kanály, kterých je opravdu velký počet, je důležité, aby všechny tyto platformy rovněž dodržovaly pravidla ochrany nezletilých. Tento obsah má totiž na mladé velký dopad a je vlastně jedno, o jaký kanál jde, zda jde o platformu pro sdílení videa nebo online služby na vyžádání, to je vlastně jedno, ale jde o to, aby všechny tyto služby dodržovaly pravidla pro ochranu nezletilých. A já chci poděkovat komisi, zejména za to, že e, tento bod zohlednila při své práci. A pak je tady ještě poslední poznámka, kterou mám, a ta se týká hodnocení. Často mluvíme o tom, že existují velké rozdíly mezi různými předpisy v této oblasti, tedy v oblasti audiovizuálních mediálních služeb. A já bych byla ráda, aby v té směrnici existovala možnost hodnocení nebo posouzení. To znamená, aby tady byla skutečně definice, která by byla specifická pro tuto oblast. Protože pokud budeme mít eh, nějaké hori, nějakou horizontální eh, definici hodnocení, tak se obávám, že to povede k tomu, že eh, ty podmínky pak budou příliš přísné, příliš striktní pro například některé malé podniky, protože eh, malé podniky nebudou moci na to dostatečně reagovat, protože paleta jimi nabízených služeb je velice omezená. To znamená, bych byla ráda, aby tady byla skutečně přesná definice té evaluace, toho hodnocení, tak, aby byla adekvátní pro všechny evropské aktéry. A my se tady v našem výboru pokusíme zajít adekvátní změní pro toto hodnocení. Děkuji. Děkuji Sabine Petra Kamereve. No, děkuji. Děkuji také Evropské komisi za. Pokusím se teď předložit svůj návrh s tím, že s ohledním analýzu dopadu. Myslím si, že je zde spousta pozitivních aspektů v tomto návrhu, ale je zde také pár bodů, s nimiž úplně spokojená nejsem. Začnu tedy těmi pozitivními věcmi. Dodržení zásady země původu. To je dobré rozhodnutí, ta zásada se nám osvědčila. Máme větší vnitřní trh s audiovizuálním obsahem a proto je to tedy dobré rozhodnutí, že se budeme dále držet této zásady. A pokud jde o výjimky pro některé členské státy, tak eh, Možná by to mělo být eh, více vyjasněno. Ovšem, jak jsem říkala, je správné držet se zásady země původu. Poslední revize směrnice proběhla před sedmi lety a to ukazuje, jak rychle se svět mění, především v audiovizuálním odvětví. A právě proto my všichni se musíme snažit o to, abychom vytvořili uh, takové nařízení, takovou tedy právní úpravu, která bude odolná vůči těm změnám do budoucna. To znamená, musíme se snažit určitým způsobem předvídat, co se stane za deset let. Musí to být eh, právní předpisy, které budou otevřeny do budoucna. Za pět, za šest let to znovu zrevidujeme, zjistíme, že je třeba jít ještě o krok dále. Musíme se také zamyslet nad tím, zda odlišování nebo rozlišování mezi lineárními a nelineárními službami by mělo být automatické nebo ne. Zabina hovořila o tom, že občanům, že to v podstatě jedno, zda využívají lineární či nelineární obsahy. Už mezi tím oni sami nerozlišují. Když se tento obsah eh, sleduje třeba na mobilním zařízení, tak v podstatě ani nevíme, zda se jedná o klasickou televizi nebo o službu na vyžádání. Všechny tyto rozdíly se stírají. A proto se tedy nad tímto rozlišováním musíme zamyslet, protože toto rozlišování má čím dál menší důvod z hlediska mediální politiky. Větší flexibilita, pokud jde o reklamu, to je dobrý nápad, o to jsme se snažili. Ti klasičtí televizní poskytovatelé se zamýšlejí nad tím, jak využít této nové flexibility, protože pokud ji nevyužijí, tak jim diváci utečou ale potom také zadavatelé reklamy mohou utéct, protože víme, že reklama je drahá a když zadavatelé reklamy, nebo tedy producenti reklamy, zjistí, že lidé přepínají kanály, tak eh, dospějí k závěru, že je třeba prezentovat méně reklamy. A teď budu hovořit jako socialistka. Je třeba umožnit trhu, aby měl větší svobodu. Pokud eh, tady ta svoboda nebude, tak eh, diváci utečou, prostě nebudou tu reklamu sledovat. Dále třeba zamyslet se ještě nad jednou věcí. V oblasti reklamy vždy bylo jasné rozlišení mezi tím, co je eh, lineárně a nelineárně tedy přijatelné. Tady jde především eh, o nabídky pro děti, stránky pro děti v internetu, které nenutně jsou umístěny na platformách pro děti. I v této zprávě se na to musíme zaměřit. V klasické televizi u lineárního obsahu jsou jistá pravidla, která by se mohla rozšířit eh, na sféru online, ovšem stát velmi těžko může kontrolovat to, co se děje. Dokonce i státní kontrolní orgány to nejsou schopny úplně kontrolovat. Bylo by lepším řešením, kdyby se poskytovatelé těchto obsahů kontrolovali navzájem. To by bylo podle nás nejlepší řešení. V budoucnosti bude nutno zaměřit se na redakční odpovědnost poskytovatelů a novinářů, redakcí. Nejde tady o rozlišování lineárního, nelineárního obsahu. Jde o to, že ten obsah musí odpovídat eh, z redakčního hlediska, z novinářského hlediska, abych tak řekla. Jsou zde i problémy, které souvisí s obsahem, který tvoří sami uživatelé. Tady návrh směrnice je jistým krokem vpřed, Platformy pro videosharing jsou tam tedy zohledněny. Všem pak máme směrnici o elektronickém obchodování a tam jsme hovořili o těch subjektech, které dávají tyto platformy k dispozici. Tam se tedy nehovořilo o redakční odpovědnosti. Neměli bychom zde vytvářet nějakou internetovou policii. Spíš jde o to, že bychom se měli zabývat takovými jevy, jako je šíření nenávisti, nenávistné projevy, na to je třeba reagovat, potom zásada samoregulace a spoluregulace, to je dobrá zásada, ta se osvědčila. Poskytovatelé obsahu musí mít větší povinnosti, pokud jde o samoregulaci a pokud o směrnici o elektronickém obchodování, tak tam bychom se neměli uchylovat k větším změnám. Je dobře, že Evropská komise ve svém návrhu zohlednila nedávný rozsudek Evropského soudního dvora. Tam šlo o video umístěné v článcích online, v novinářských nebo tedy v novinových článcích online. Tohoto videa se netýká směrnice, o které mluvíme. Není to tedy pokryto touto směrnicí. Ale pokud tato videa jsou umistována na novinářských platformách, novinových tedy platformách, tak pro ně by tedy měla tato směrnice platit. To je tedy důležitý krok. umožňuje to zajištění rovných eh, podmínek eh, rovných nebo tedy stejných pravidel hry pro poskytovatele obsahu klasickým způsobem pro ty klasické poskytovatele a také poskytovatele obsahu online. Měli bychom také dospět k tomu, že budeme stejně nakládat s lineárními a nelineárními obsahy, jak máme tedy lineární obsah, tam máme 30%, u videa na vyžádání tam je 20%. Možná bychom to měli srovnat. Mně se také líbí to, že členské státy mohou navrhnout, aby se státní prostředky také zapojovaly do těchto videoplatform. Je tedy možné dát eh, členským státům povinnost, aby se zapojovali do produkce obsahu. Pokud je o zprávu z vlastního podnětu, tak eh, my bychom chtěli, aby v úvodních ustanoveních, aby tedy v odůvodnění bylo uvedeno, že je zde tedy povinnost eh, sledovat eh, původ video obsahu. To je tedy v úvodních ustanoveních, my bychom chtěli, aby to bylo také v hlavním textu zprávy. Pokud jde o otázku dostupnosti, o tom zde hovořila kolegyně, tady je také třeba uvést eh, ten návrh v textu směrnice a nejenom v Accessibility Act, to znamená v aktu o dostupnosti. Myslím si, že to celý postup urychlí. Především tedy v radě, Máme dobrý, transparentní harmonogram, stínoví zpravodajové jej dostali a já doufám, že naše práce na této směrnici bude probíhat rychle. Chceme pracovat pečlivě a doufám, že všechno proběhne transparentně, setkáme se se zainteresovanými subjekty a Doufám, že se nám podaří rozdělit všechny pochybnosti. Děkuji. Děkuji. A nyní kolegyně Helga Triple, tedy stínový zpravodajové. Triple Tom. Kdo ještě další ze stínových zpravodajů? Ne? Ano. Nevidím zde kolegyně Bilde. A ještě kdo další se hlásí o slovo? Takže Nejdříve paní kolegyně Triple, každý bude mít čtyři minuty ze stínových zpravodajů. Prosím. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat komisi a oběma zpravodajkám. Chci říci, že rozšíření působnosti na audiovizuální mediální služby obecně, aniž bychom vzali v úvahu samotnou techniku, je věc nezbytná, která se ubírá správným směrem. Existuje eh, video na vyžádání, lineární televize, sdílení eh, videoklipů, to vše musí být v působnosti a pokud jde o projevy nenávisti a ochrana nezletilých, tak musíme mít přísná pravidla pro lineární vysílání, ale i pro služby na vyžádání. Pokud jde o evropská díla, tak je přesné, že platformy eh, video na vyžádání se zavázají k vysílání minimálně 20% evropského obsahu, přičemž je nám řečeno, že už nebudou tak přitažlivé a že se budou muset vzdát jiného vysílání, pokud budou dodržovat 20%. Já si to nemyslím. Myslím si, že evropské trhy jsou takové, že můžeme vyhradit kvóty pro evropská díla aniž by ty platformy byly méně přitažlivé a zajímavé. A je také správné, aby měli přístup k financování na evropský obsah. S tím naprosto souhlasím. Co se týče nabídky obsahu, členské státy musí skutečně mít možnost působit v této oblasti. A nemělo by to být pouze v úvodním ustanovení, ale skutečně v samotném textu směrnice. My chceme zachovat pojem země původu, protože to je jedna ze zásad pro dobré fungování vnitřního trhu. Pokud je o reklamu, obecně to rozhodující by mělo být jasné rozlišení mezi reklamou a obsahem. Proto nesouhlasím s přístupem, který chce vlastně umístěvat výrobky ve vysílání. Hrozí, že nebude jasný rozdíl mezi reklamou a obsahem. Proto nesouhlasím s tímto návrhem. Také nejsem pro přerušování po 20 minutách vysílání reklamou, to je příliš časté. Měla by existovat určitá pružnost, tedy aby neexistovala pravidla podle určitých eh, časových období, ale během celého dne. A od dvou dalších bodů s tím já nesouhlasím. Musíme eh, zachovat integritu signálu vysílání, při vysílání. Eh, některé reklamy mohou vlastně zastírat redakční obsah, aniž by se autoři o tom dozvěděli a to musí být prováděno pouze po dohodě s programovými pracovníky a to není v té směrnici dostatečně řešeno. Pokud je o regulátory, musí existovat regulátor a také združení nezávislých regulátorů. A pokud jde o projevy nenávistě a ochranu nezletilých, regulátoři musí mít možnost provádět kontroly, protože příliš často jsme svědky toho, co probíhá a pravidla nejsou dodržována. Přístup pro osoby s postižením, o tom jsme také mluvili a já souhlasím, abychom řekli, že to musí být upraveno ve směrnici. Domnívám se, že je to v našem společném zájmu, aby pořady byly koncipovány tak, že celá veřejnost, včetně osob s postižením, má přístup eh, k obsahu, abychom zajistili diverzitu. A naprosto souhlasím s tímto přístupem. A pokud to bude ve směrnici, tak to bude naprosto přiměřené. Poznámka k odpovědnosti ano, přístup směrnice u elektronického obchodování je správný, ale kladu si otázku, zda bychom neměli věci vyjasnit, protože pokud eh, jsou určité obsahy doporučené a ne pouze umístěny online, pokud eh, poskytovatel služeb internetu nabízí obsah, aby přilákal klienty, tak si myslím, že bychom si skutečně měli položit otázku, jak tuto věc řešit, jak eh, poskytnout eh, přednostní záruku, která bude upravena ve směrnici o obchodování online, o elektronickém obchodování. Měli bychom mít pravidla, která umožní dospět k větší rovnosti, když budeme rozhodovat o, o právní odpovědnosti. To je důležité pro operátory při samoregulaci. Děkuji kolegyně Tun. I would also like uh, to thank... Uh, Já chci poděkovat uh, komisi a oběma spolu s za úsilí a vynaložený čas. Budu mluvit za ALDE. V souladu se současným technickým rozvojem, rozvoj odvezání směrnice o službách je nezbytný a my vítáme návrh komise. Existují určité novinky v návrhu, které Zavádí tuto směrnici do 20. století. Zmíním pouze dvě. Návrh je skutečně obsáhlý. Za prvé, návrh zjednodušuje pravidla, podle nichž je uvedeno, který členský stát má pravomoci. To se týká tedy takzvané zásady země původu. Je to často příležitost k disproporci mezi členskými státy. Je to také upraveno, že platformy pro sdílení videí jsou regulovány a e, některé podmínky je třeba splnit při uplatnění těchto služeb a definice není bez problémů, zejména v praxi. E, podrobně bychom se měli zabývat tím, kde leží hranice v definicích a do jaké míry budou existovat rozdíly zacházení s různými sociálními sítěmi. Komise se rozhodla také měnit definici programu což je centrální prvek směrnice. Tento posun znamená, že odstupujeme od tradiční televize jako základního kritéria. Pro platformy pro sdílení videí je upraveno také, že by se měly zakázat projevy nenávisti a měli bychom to do souladu s rámcem rozhodnutím o některých projevech eh, rasismu a ksenofobie. Vítáme toto ustanovení, ale má to určité dopady do praxe. Zejména eh, se to týká toho, jak eh, směrnice o elektronickém obchodování bude chránit platformy před odpovědností za obsah, který budou vkládat uživatele. A nejdůležitější bude, jak to ovlivní práva uživatelů. To je jenom několik otazníků, které plynou z toho návrhu a které je třeba bedlivě proskoumat a je třeba vytvořit pečlivou rovnováhu mezi jednotlivými zájmy. Nechtěla jsem skutečně hovořit 4 hodiny. A je ne, je to první a nikoli poslední výměna názoru a mám tu asi 12 otázek, ale zmínila jsem jenom dvě. Děkuji. Kolegyně Adinolfi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já musím na úvod eh, uvést takovou obecnou věc, o které jste se zmínila i vy, paní předsedkyně. Pokud jde o stanovisko těch dvou zpravodajek, já musím vycházet eh, z etického kodexu, na kterém eh, je založen také výkon mého mandátu. Já si myslím, že ten střet zájmu, který zde hrozí u obou zpravodajek, může podkopat naši pozici. Já si myslím, že je třeba vést veřejnou debatu. Včera my jsme ji vedli za zavřenými dveřmi. Teď by to mělo být veřejné a transparentní. Myslím si, že parlament musí prostudovat tento případ a vyřešit to jednou provždy. Jinak nad námi bude vyset Damoklův meč a bude také možno, aby nás eh, občané obvinili z toho, že nejsme nezávislí. Já nechci, aby se opakovalo to, co se dělo v Itálii s expremiérem Berlusconim. Může zde být prostě opakování této situace. Je tedy nutno rozptýlit jakoukoliv pochybnost, pokud jde o možnost konfliktu zájmu, protože to může poškodit důvěru občanů v náš parlament. A proto si myslím, že je třeba obrátit se na předsedu Šulce a na poradní výbor, aby se to vyřešilo. Jinak je zde spousta důležitých bodů, které se týkají směrnice které bych zde ráda ve stručnosti uvedla. Například přetření rozdílu mezi lineárním a nelineárním eh, obsahem může vyvolat problémy, protože je zde šedá zóna, kde je toto rozlišování pořád ještě důležité. Já si myslím, že je třeba ještě více se zamyslet nad tím, že je nebo zda je skutečně nutno setřít tento rozdíl. Druhý bod, princip země původu. Je pravda, že tento princip byl důležitý k tomu, aby se upřednostnilo uh, poskytování audiovizuálních služeb, které pocházejí z jiného státu. Nicméně musíme říci, že je to jen přechodná etapa směrem k vytvoření jednotného digitálního trhu bez překážek a bez geografických bloků, bez nějakého umělého rozdělování trhu. Třetí aspekt systém kvót pro evropská díla. To je zcela zásadní, ale ukázalo se, že to nefunguje. Například v Itálii jsme měli výjimky pro Disney a Mediaset. My potřebujeme jasná, konkrétní pravidla, která budou autonomně chránit evropská díla. Eh, čtvrtý bod. Eh, ochrana nezletilých a reklama. Můj kolega v Itálii vyhrál bitvu kdy se podařilo z jednoho dětského kanálu Rai Jojo odstranit eh, zcela odstranit reklamu. A teď by šlo o to rozšířit eh, tento zákaz na všechny dětské kanály. Já si myslím, že to je ta správná cesta, kterou bychom měli jít všude v Evropě. Dále bychom měli také odstranit eh, reklamu z kanálů, které poskytují veřejnou službu. I komerční televize, pokud chce přežít, tak je nutné, že musí inovovat. Pátý aspekt. Nezávislost subjektů, které dohlížejí na televizní a rozhlasový trh. Musí být stanovena jasná pravidla pro tyto subjekty, které musí být zcela nezávislé subjekty, které dohlížejí na trh, musí být zcela nezávislé na eh, politické moci. Zase Berlusconiho případ. Možná by to měl být nějaký jiný systém financování těchto orgánů. Možná by část eh, těch poplatků, které se vybírají za poskytování těchto služeb, eh, mohly být vynaloženy na autonomní financování těchto orgánů. Poslední bod. Myslím si, že ve směrnici by bylo dobré a užitečné uvést definici veřejné radiotelevizní a multimediální služby. Měla by být stanovena jasná a konkrétní pravidla, pokud jde o volnou soutěž. Trh s televizními a rozhlasovými službami je velmi zvláštní a hrozí, že zde budou narušeny demokratické mechanismy. Děkuji. Ano? Já si myslím, že než dám slovo dalšímu stínovému zpravodaji, tak bych byla ráda, nebo ráda bych ještě zopakovala, že ten bod, který zde byl zmíněn, už jsme vyjasnili. Opravdu jsme ho vyjasnili na tiskové konferenci i včera. Takže myslím, že to už opravdu řešit nemusíme. A teď ještě tedy dám slovo posledním stínovým zpravodajům, potom eh, eventuálně ještě paní Ferhajen. Chci ještě říci, že transparentnost nám všem leží na srdci, nejen paní Adinolfi. Teď ještě o slovo požádal kolega Zdrojevský, potom kolega Morgano a potom znovu vrátím slovo tedy spolu s pravodajkám. Máme málo času, takže velmi stručně. Nejdříve bych se chtěla zeptat na hodnocení finančních dopadů této směrnice. Zda zde byly udělány odhady pro trh, jaké to bude mít dopady, pokud jde o regulaci, která se týká také proporcí nebo poměru mezi veřejnými a soukromými poskytovateli. Druhá otázka se týká státní televize zda ta omezení, která dosud platila, to znamená eh, ty poplatky a různé dotace z rozpočtu, budou změněny působením této směrnice a pokud ano, tak do jaké míry. Třetí prvek, eh, to je tedy spíše prohlášení. Já nezdílím ten optimismus, že ta současná směrnice může přežít sedm let jako ta, která v současné době platí. Technologie se rozvíjejí velmi rychle. Já si myslím, že hned po přijetí této směrnice musíme začít pracovat na směrnici nové. Ty technologie reagují na směrnice a hledají skvělé způsoby, jak eh, utéct před řešeními, která ještě nebyla přijata a která my se zde snažíme teprve prosadit. A poslední otázka. Také nezdílím ten optimismus, který souvisí s větší flexibilitou pro reklamu. Jak to bude vypadat? Když dáme větší flexibilitu reklamě, tak je nebudeme mít eh, ve čtyři a v pět hodin ráno. Budeme mít naopak reklamu v hlavním sledovacím čase. A budou takto fungovat, my musíme mít na paměti především eh, zájmy diváků. Další otázka je, co s poskytovateli, kteří jsou mimo Evropu a obcházejí právní předpisy a působí v Evropě a nepodléhají našim předpisům a především tedy naší odpovědnosti. Děkuji. Zajímavé toto vystoupení. Jsou to velmi konkrétní body a teď kolega Morgano. Děkuji. Zdá se mi, že dnes dopoledne se ta vystoupení jak komise, tak předřečníků už zmínila o těch hlavních otázkách, takže já chci jen říci, že mně připadá pozitivní, že zde komise uvedla seznam priorit, s nímž v podstatě souhlasím, jen bych k tomu rád ještě něco doplnil. Je důležité provést eh, studii finančních dopadů, protože to bude mít zcela zásadní dopad. Druhá otázka. Nejen tedy ochrana malých podniků, Možná by bylo také dobré lépe definovat, vzhledem k tomu, že je zde spousta mikropodniků, nejen tedy malých podniků ale je zde spousta opravdu mikropodniků, které působí v tomto odvětví. To je právě jedna z našich specifik a pokud je nebudeme chránit, tak se zde omezí možnost pro tyto subjekty dále přetrvat na trhu, dále působit na trhu. Další věc se týká redakční zodpovědnosti platform. Tady si myslím, že na to musíme trvat, jinak to budou jen prázdné výkřiky, to znamená nějaké prohlášení, které potom nebude následováno konkrétními kroky. A pak je zde ještě jedna věc, to se týká především nezletilých a potom otázka dostupnosti. I to je věc, která nám umožňuje rozvíjet tu část kreativních a kulturních průmyslových podniků, které působí zde v Evropě. Děkuji kolego Morgano a teď má slovo kolega Maltéze. Je zde několik aspektů. Spíše než o technických otázkách mám pochybnosti o tom obecném přístupu. Myslím si, že ta analýza vývoje trhu není dostatečně realistická. Samozřejmě tato analýza není snadná, protože nikdo neví, jak budou věci vypadat za několik dnů. Nikdo by si nedokázal představit, že zažije tak eh, rychlý sled změn, jako jsme zažili v uplynulých letech. Potom taková věc, jako je dostupnost, o tom tady hovořila paní Ferhajen, a potom eh, i dostupnost informací. Dopad eh, těch technologických změn uplynulých let se projevil především v tom, že se dramaticky změnili standardy pro informace. Sítě plná zdrojů informací, které nejsou kvalifikovány, které často šíří nepravdivé informace. To je velký biznis. takže mnohem rychleji se šíří různé legendy než eh, konkrétní a pravdivé informace. Je velmi těžko stanovit, kdo je zodpovědný za co. Článek, eh, který je eh, zveřejněn na, v novinách, který je zveřejněn na Facebooku, to je úplně jiná oblast odpovědnosti a já si myslím, že tady ten přístup musí být rozhodnější. S tím souvisí i další otázky, které bych rád řešil, například reklama. Zazněla zde také ta otázka střetu zájmu, z něhož byly obviněny obě kolegyně, Ferhajen i Kamerevert. Já musím říct, že jsme o této věci diskutovali, měli jsme tiskovou konferenci, diskutovali jsme o tom na mou žádost také na schůzce koordinátorů. Já osobně jsem se přesvědčil, že zde není žádný konflikt zájmu. Ovšem je zde problém politické vhodnosti. To bychom asi měli řešit podrobněji, než budeme pokračovat, protože hrozí, že to vrhne stín na práci našeho výboru. Je to velmi důležitá práce, bude trvat dlouhou dobu, takže možná by si to zasloužilo ještě další diskuzi. Do jaké míry je vhodné, i když tedy nejste součástí správní rady, ale v každém případě jste zapojeni do vedení veřejné televize, veřejnoprávní televize, tak do jaké míry je vhodné abyste se tedy tímto zabývali. Na jedné straně se zde stanovují obecné normy, na druhé straně jistým způsobem, i když tedy to není způsobem, který eh, vyvolává skutečný střed zájmu, no tak prostě přece jen se podílíte na vedení té veřejnoprávní televize. Já zde nechci vytvářet nějaké klima malé transparentnosti. Proto si myslím, že by si to zasloužilo ještě další diskuzi. A v tomto smyslu tedy souhlasím s kolegyní Adenolfi, i když si nemyslím upřímně, že tyto dvě kolegyně jsou postiženy skutečným střetem zájmu. Děkuji. Teď bych ráda dala slovo oběma kolegyním, protože si myslím, že je důležité, aby ta rozprava byla skutečně veřejná i transparentní, i když včera jsme na závěr naší schůze řekli, že zde není jak říkal kolega Malteze, střed zájmu. Nicméně ten proces diskuze musí být co nejotevřenější, musí přinést efektivní odpovědi. Je to pouze poradní orgán, dohledový orgán, není to tedy správní rada, to už jsme říkali. Dobře, v každém případě uh, bych byla ráda, aby o tom pohovořila ještě kolegyně Ferhajen. Also vielleicht zu diesem Punkt, der ja gestern schon intensiv diskutiert. Ano, co se týče bodu, o kterém jsme velmi dlouze hovořili včera a při tiskové konferenci minulý týden, chci věci vyjasnit. Ehm, opět se k tomu vyjádřím. Toto jednání je vysíláno na internetu. Není tu žádný střed zájmu. rozhlasová rada e, není e, dozorčím nebo správním orgánem. Je to pouze zastoupení posluchačů. Zastupuje posluchače a máme různé skupiny posluchačů, které jsou zde zastoupeny a poslanců je tam velmi málo. Nejsou tam žádní ministři ani představitelé vlády ale několik eh, málo poslanců, kteří zastupují občany vedle ostatních. A z tohoto titulu jsme členy rozhlasové rady. Oproti článku v novinách Politiko nedostáváme plat od eh, stanice VDR a je to upraveno tak, že rozhlasová rada disponuje rozpočtem, který je hrazen z poplatků a z toho jsou hrazeny naše platy, takže nejsme placeni televizí VDR. Televize VDR nás neplatí. My jsme nebyli vysláni eh, regionálním parlamentem Poryní Vestfálska, ale zastupujeme občany a z tohoto titulu máme stejné povinnosti vůči německým občanům jako zde vůči německým občanům v Evropskému parlamentu. Takže žádný střed zájmu zde není. My zastupujeme občany, avšak pokud se z toho má udělat politická kauza a bude vadit, že dvě Němky jsou spolu s pravodajkami, tak já jsem tu jako Němka, ale jsem tu zejména jako zástupkyně evropských občanů. A jako europoslankyně nehájíme pouze zájmy mm, naší země původu, takže pro mě je zřejmé, že se vždy snažím docílit eh, rovnováhy mezi jednotlivými národními zájmy. A tak jsem dělala svou práci v minulosti. Nikdy jsem nezastupovala výlučně německé zájmy, protože jinak by mé zprávy byly úplně jiné. A tady si myslím, že to zvládám. Pokud někomu vadí, že dvě Němky jsou spolu s pravodajkami u této zprávy, tak to snad znamená, že nikdy nebudou dvě osoby stejné národnosti spolu s pravodaji. Je třeba, aby byly zastoupeny všechny národnosti u každé zprávy, protože eh, v takovém případě se věci budou komplikovat. Někde máme zpravodaje, který zastupuje jenom jednu zemi podle vás a hájí zájmy ze jedné země. Tady pracujeme se stínovými zpravodajemi zcela transparentně, se všemi stínovými zpravodajemi projednáváme pozměňovací návrhy zcela transparentně. A věřím, že toto nebude nějak ovlivněno stranickostí. Přáli jsme si oproti ještě větší průhlednost, pokud jde o zúčastněné strany. V žádném případě by nemělo dojít k setkání za zavřenými dveřmi. Přejeme si, aby zúčastnění Zúčastněné subjekty se účastnily veřejných slyšení a stínoví zpravodajové mají možnost se účastnit všech jednání, aby všichni měli stejnou informační úroveň od jednotlivých eh, stran, aby všichni věděli, co říkají zúčastněné subjekty. Takže zajistíme transparentnost eh, v diskusi i v rozhodování a jednání se zúčastněnými subjekty jsou naplánovány na červen a červenec. Takže velmi záhy před eh, letní přestávkou už bude možné projednat první návrh a potom povedeme diskusi v září, která bude hlubší a bude dostatečný eh, dostatečná lhůta pro pozměňovací návrhy až do 30. října. Včera jsme hovořili o zprávě kolegy Maltéze a pozměňovací návrhy jsou dodnes. Tedy myslím, že jsme měli dostatečnou lhůtu, aby mohli správně pracovat u této otázky. Pracujeme tedy naprosto transparentně, uděláme co, vše, co bude možné, abychom odstranili nedorozumění související s tím, že dvě Němky se jsou spolu s my nebudeme, nebudeme působit eh, zaujatě. A víte, jak jsme pracovali v minulosti. Myslím, že to vyvolává důvěru našich kolegů i v parlamentu obecně a my si tu důvěru zasloužíme. Děkuji, Sabine. Sabine vysvětlila řadu věcí, pokud jde o ty výtky, o střetu zájmu. Já jenom zopakuji, co zaznělo. Já zde opravdu nevidím žádný střet zájmu, protože jako poslankyně Evropského parlamentu a členka rozhlasové rady VDR zastupuji zájmy veřejnosti. To je uvedeno v audiovizuálním zákoně Severního Poliní Vestfálska. A tato rozhlasová rada VDR hájí zájmy občanů a posluchačů, nikoli zájmy VDR. My jsme byli zvoleni proto, abychom zajistili kontrolu veřejné služby u rozhlasu VDR. VDR má jasný mandát a my ověřujeme tento mandát. Opět zdůrazňuji, že nemáme žádný vliv na programování, na programy, jakožto rozhlasová rada. My hájíme redakční svobodu novinářů a pokud jde o naše platy, tak je to vlastně náhrada výdajů, které jsou upraveny a je jasně řečeno, že rozpočet rozhlasové stanice je transparentní a existují zvláštní prostředky, které jsou mimo rozpočet na tyto náhrady výdajů a nejsou z rozpočtu tedy stanice VDR. A to je tedy hrazeno z rozhlasových poplatků, které platí němečtí občané, kteří používají rozhlasová televizní služby, tedy z rozhlasových a televizních poplatků. Není tu žádný střed zájmu, Sabine Frhájen dobře zhrnula, jak eh, funguje rozhlasová rada, má 49 členů a 9 osob je z regionálního a Evropského parlamentu. Tato čísla jsou stanovená dopředu a my nemáme žádnou možnost jako politické představitelky mít eh, nějaký většinový vliv v této rozhlasové radě. A stejně ústavní soud v Německu vyřešil tyto otázky. Je to upraveno v legislativě o veřejnoprávní audiovizuální službě. My nemůžeme vykonávat žádný vliv já vím, že německá struktura je dost specifická a někteří těžko chápou. Vyvolává to nedorozumění. A vím také, že v jiných členských státech eh, legislativa je naprosto odlišná i příslušné konstrukce oproti Německu. A je pravda, že v některých státech eh, vláda a politický svět má vliv na programy médií ale eh, pokud jde o rozhlasovou radu VDR, tak, to, tak není, je to jasně upraveno eh, ústavním soudem. U druhého programu CDF v Německu je to úplně stejné. Takže my žádný problém zde nevidíme. A zde nemůžeme hovořit o vlivu politického světa na média my skutečně nevydáváme počet z našich skutků regi- regionálního parlamentu Severního Porině, Vestfalska nebo VDR. My se zodpovídáme občanům, přesně tak, jako tady v Evropském parlamentu. Pokud je o proces, tak víme, že řada otázek je vyvolávána tím, že dvě Němky mají na starosti tuto záležitost, ale skutečně během eh, celého vytváření harmonogramu, tak jsme dělali všechno pro to, abychom dali najevo, že chceme spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji a chceme pracovat co nejtransparentněji a nebudeme se setkávat za zavřenými dveřmi s jednotlivými subjekty. Přejeme si, aby všechny zúčastněné strany věděly úplně přesně, jaká je situace z našeho hlediska a to si myslíme, že je optimální přístup, ten nejrozumější. Návrh komise je k dispozici od 25. května. Každý může přemýšlet o pozměňovacích návrzích, o kterých lze uvažovat. A není nutné čekat na naše stanovisko. Každý se může pustit do práce. A vzhledem ke lhutě pro pozměnce návrhy do 13. října jsme stanovili eh, naprosto schůdný harmonogram. Chci se stručně vrátit eh, k integritě signálu a dalším otázkám. Ano, je to věc, která mě zajímá, protože skutečně v návrhu komise nejsou žádná pravidla, by zajišťovala integritu signálu a integritu E, skutečného vysílání a může se tedy promítat reklama do signálu, která by škodila e, tedy integritě vysílání. Pokud jde o geoblocking, to, to není téma e, této směrnice. Otázka geoblockingu souvisí s autorskými právy a audiovizuální mediální služby a směrnice s tím vůbec nesouvisí a není to zde pojednáno. Pokud chceme hovořit o geoblockingu, tak eh, je to třeba udělat jinde, ale nikoli v kontextu této směrnice. Můžeme jednat o všem v našem výboru, ale toto téma nespadá do tematiky naší směrnice, o které zde hovoříme. Kolega Malteze a kolegyně Tom. Možná jsem to neřekl úplně jasně. Já si nemyslím, že je zde střed zájmu, ekonomický střed zájmu, jak bylo napsáno v tom článku v novinách. A jsem o tom přesvědčená. I po té, co jsem si vyslechl obě kolegyně, nejsou zaměstnankyněmi německé televize, takže zde není žádný problém. Nejde o to, že jsou Němky. Jde o to, že jsou součástí orgánu, který je tedy politickým nástrojem v jejich zemi a Tato zpráva je dalším důležitým politickým nástrojem na evropské úrovni. Tak bychom mohli říci, že je zde politický střed zájmu. Já jsem neznal strukturu německé veřejnoprávní televize. Já jsem se informoval o tom, jak funguje. Řekněme, že ty orgány, jeho, jejímž součástí jsou tedy eh, kolegyně, to může být eh, porovnáno s těmi kontrolními orgány, které máme v Itálii. Dobře, je to tedy orgán, který je složený z uživatelů. Kdybych já byl součástí takového orgánu, který provádí kontrolu, italské veřejnoprávní televize, tak si myslím, že by bylo nevhodné, abych žádal o to, že budu vypracovávat zprávu, která bude platit pro veřejnoprávní televizi. Já si myslím, že je to politicky nevhodné. Já vůbec nechci eh, nějakým způsobem spochybňovat ekonomickou transparentnost eh, nebo čestnost z tohoto hlediska u těchto kolegyň. To vůbec ne. Děkuji kolegyně Tum. ma tänan, ma tõesti ei oska hinnata, kuivõrd emotsionaalselt kolleegid rääkisid, aga vähemalt tõlges oli see väga emotsionaalne. Je to všechno možná trošičku emocionální, v mém Teď pokud o problém, který zde zazněl, my v Estonsku se snažíme vyřešit otázku jednoznačně. Když hovoříme o tom, že budeme vybírat eh, zástupce uživatelů, tak je třeba zachovat jistý geografický, jistou geografickou rovnováhu. Tento problém eh, bude třeba do budoucna řešit. Eh, bude nutno pokračovat v práci na této zprávě Někdy se říká, že byl porušen zákon, že zde je střed zájmu. Já si myslím, že je třeba situaci vyřešit a najít nějaké řešení. Já mám tedy návrh do budoucna. Snažme se dodržet také tu geografickou vyváženost. Je nutné zajistit, eh, aby zpravodajové nepracovali pro televizi, že je nutné, aby to bylo jasnější. Kdybychom takto postupovali, tak bychom vůbec nemuseli o tomto článku hovořit. Ano, já chci říct jenom to, že chápu to, že někteří z malých skupin eh, s tímto nejsou spokojeni. Ale já chci připomenout setkání koordinátorů, ne to minulé léto předtím, kde jsme o tomto tématu hovořili, kdy ty největší skupiny, které pořád mají dostatek bodů, vyjádřili svůj zájem na tomto tématu a řekli, že proto mají také lidi, kteří jsou v této oblasti velice zkušení. Já jsem tomu zasedání předsedala a přišlo mi jasné, že je jasné, že tady je určitá nespokojenost. Nicméně to hlasování dopadlo tak, eh, že se vyjádřila většina pro právě, protože největší strany měly ještě dostatek bodů. Takže proto jsme se řídili tímto systémem. Dále, pokud jde o otázku možného střetu zájmů. Myslím si, že je zcela jasné, že v různých členských státech máme o veřejném vysílání různé zákony. V Německu došlo v několika minulých letech eh, ke důležitým změnám, kdy byl ustaven nezávislý dohledový orgán, který není totéž co dohledový orgán nějaké společnosti. A rozlišujme mezi tímhle, prosím, protože kdyby to byl skutečně Eh, dohledový výbor nebo dohledová rada nějaké společnosti, tak by tady opravdu došlo ke střetu zájmu. Ale tohle není ten případ. Toto je skutečně nezávislý monitorující dohledový orgán, který má kontrolovat to, zda ta vysílací společnost plní svůj úkol správným způsobem a zda tedy slouží veřejnému zájmu. A v těchto dohledových výborech nebo v těchto dohledových orgánech nemají politici většinu. Většinu mají posluchači a proto to nejde srovnávat ani s žádným politickým orgánem. Bylo jasné, že v tom výboru panovalo určité napětí a e, Přišlo nám, že nejlepším řešením je to, když budeme opravdu pracovat transparentně. To jsme také ohlásili, svolali jsme zasedání s svolali jsme setkání a doufám, že nyní skutečně budeme pokračovat eh, ve vzájemné spolupráci, ve vzájemné důvěře, protože skutečně bylo zkontrolováno, že tady žádný střed zájmu není, ale jistě pro budoucnost nebo pro budoucí případy bude dobré, když eh, se pokusíme zjistit, jak, vysáhnout, jak dosáhnout to, co největší transparentnosti. Já děkuji všem za jasně vyjádřená stanoviska. Zopakovala se tím rozprava, kterou jsme vedli včera, ale je dobře, že se zopakovala takto veřejně a v plné transparentnosti. Navážu na to, co říkala paní kolegyně Triple. Já děkuji za toto vyjasnění, děkuji i kolegům. Já plně chápu otázku kolegy Maltéze na jedné straně je zde střed zájmu, který tedy není reálný. Já jsem se o tom také přesvědčila, jinak bych nepostupovala tímto způsobem. Není to tedy řídící orgán, je to nezávislý orgán, který je jmenován parlamentem má tedy 50 členů, necelých 50 členů a z toho jen malá část jsou poslanci buď tedy regionálního parlamentu nebo Evropského parlamentu. Navíc je zde nezávislý rozpočet. To je velmi důležitý bod, aby se na základě toho posoudil eventuální střed zájmu. Je důležité také připomenout, že rozhodnutí, naše formální rozhodnutí ohledně toho, jakým frakcím přidělíme spolu Jak jsem říkala, rozhodnuje, rozhodne se to teď ve čtvrtek na konferenci předsedu, ale my už jsme je jmenovali, takže i u stínových zpravodajů jsme postupovali tak, že jsme se rozhodli, že spolu zpravodajství dostanou ty dvě největší frakce SD, EPP. Kolegyně jsou tedy odbornicemi, jsou také koordinátorkami těchto skupin ve frakcích se potom rozhodne o těch zpravodajích. A víte, že tato rozhodnutí vždy probíhají uvnitř, uvnitř frakcí. Omlouvám se, ale to s tím nemá nic společného. Nikdo nediskutuje o těch jménech. My jsme nevybrali jména, my jsme vybrali frakce, my jsme nikde neřekli. Ano, já jsem se k tomu, říká předsedkyně, právě dostávala. Já jen opakuji to, co jsme už říkali předtím. I v rámci frakcí se rozhodovalo o tom, kdo bude spolu, roz, spolu s pravodajem. Reaguji tím na to, co zde říkala kolegyně Adenolfi a trošku strukturovaněji také kolega Maltéze. Věnujeme tomu pozornost. Vážená kolegyně Tom, já si myslím, že v každém případě je dobré zajistit rovnováhu, geografickou rovnováhu, ale zde rozhodovaly frakce. To je v jejich kompetenci. A v tomto případě jak obě kolegyně, tak i my hovoříme o tom, že je třeba zajistit co největší transparentnost. A budeme zde mít i veřejné mítinky s různými zúčastněnými stranami. Tím bude také zajištěna transparentnost. Vše tedy bude zaručeno, jak Petra, tak Sabine říkali, že my všichni zde zastupujeme evropské občany. I když jsme tedy voleni ve svých volebních okrscích, zastupujeme všechny evropské občany. To už je z mé strany opravdu poslední potvrzení a myslím si, že i s ohledem na naše hosty by bylo vhodné pokročovat v rozpravě. Já se vám omlouvám, ale myslím si, že je třeba toto vyjasnit. Už někdo další se nehlásí o slovo? A ještě kolega Gramatika Kis a pak ještě na závěr já, než vrátím slovo komisi. Děkuji. Já bych si nebral slovo, kdybych zde neviděl jiné nebezpečí a říkám to i pro Sabine a Petru. Mám na mysli také jejich eh, morální integritu. Prostě nebezpečí tady je. Zeznívají hlasy, různé pomluvy, které sledujeme třeba na internetu a hrozí, že zde nebudeme mít žádný kontakt s reálným životem. Nesmíme zapomínat na to, že jakékoliv stanovisko, které vydáme, jakákoliv diskuze, kterou tady vedeme, pokud se zde předpokládá, že je zde nějaký konflikt, nějaký střed zájmu, možná to jsou hlouposti, možná to nemá žádný podklad, ale spochybňuje to nás samotné, naše návrhy, které předkládáme. Takže já bych byl rád, kdyby se zde tato diskuse zastavila. Ale obávám se, že do budoucna tyto debaty budou dále probíhat, že prostě důvěra v tyto dvě kolegyně, Sabine a Petru, nebude úplná. Já vám to říkám, paní předsedkyně, zcela upřímně. Já jsem místo předsedou opery v Řecku a když mi řeknete, že Wagner je nejlepší skladatel, tak to bude i mě samotného spochybňovat. Ano, dnes je Mezinárodní, nebo tedy Evropský den hudby, takže je to na počest všech, eh, nejen tedy Wagnera i Schumana i dalších, aby nás neobvinovali z toho, že jsme zaujatí. Ale teď už bych opravdu ráda ukončila tuto diskuzi na toto téma. Já si myslím, že musíme všichni být velmi transparentní, ale to platí i pro ty, kteří v novinách nebo v médiích uvádějí stát tvrzení, která nejsou založena na pravdě. Já sama jsem novinářka a vím, že i novináři musí dodržovat etický kodex. Dobře, tak eh, my diskutujeme o velmi důležitém tématu, o směrnici, o audiovizuálních mediálních službách a musíme postupovat opravdu zcela volně, zcela svobodně, v duchu spolupráce a vzájemné úcty. Mám ještě dva body, které bych ráda ještě více rozpracovala. Kolegové a stínoví zpravodajové zde hovořili o různých bodech. A já bych se ráda zeptala na jednu věc. Reklama a její flexibilita. Je třeba zajistit rovnováhu také u prostředku, Jak říkali spoluspravodajky, možná by si zasloužila tato záležitost, abychom šli více do hloubky. Je třeba, aby u těch služeb poskytovaných na vyžádání byla zajištěna větší rovnováha, aby tedy méně parazitovali, abych tak řekla. a aby přispívali přímo či nepřímo na produkci evropských děl. To mně připadá jako důležité téma. Pokud o flexibilitu reklamy. Jaké tam budou ty výjimky? V textu se píše něco o tom, že něco bude vyloučeno z tohoto pravidla. A myslím si, že to není úplně jasné. Ano, máme tady samoregulaci. Je pravda, že přicházejí o diváky, ale je zde další věc. Hrozí zde, že zde bude takové směšování reklamy, která je oddělena od obsahu a sponsoringu nebo takzvané skryté reklamy, která je umístěna přímo v obsahu, třeba product placement a další věci. Takže tam bych chtěla vědět, zda to bude zcela otevřeno, nebo tam bude nějaké přísnější pravidlo. Protože tím se pořady mění v, ve velké reklamní spoty. A další otázka se týká platform, na kterých jsou umistovány obsahy vyprodukované uživateli, YouTube a další platformy. Je pravda, že na to jsme také rozšířili pravidla na ochranu nezletilých, ochranu proti projevům nenávisti, ale je třeba dát větší zodpovědnost organizacím, eh, kteří poskytují tyto obsahy. Já myslím, že by se to mělo řešit tady, nejen v oblasti elektronického obchodování. Tam si myslím, že se to zaslouží ještě větší upřesnění. A rovnou vám dám slovo, abyste mohli reagovat, protože máme málo času. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem řečníkům za jejich vystoupení. Zaznělo tady několik otázek, já se pokusím na ně na všechny odpovědět, ale myslím, že tři nebo čtyři byly obzvláště důležité. U celá řada řečníků zmínila rozdíl mezi lineárními a nelineárními službami. A o tom, že ta hranice je velice nejasná, ta technologie postupuje skutečně velice rychle. Nicméně, jak jsme říkali na začátku, jedná se skutečně o postupný vývoj, ale ten obchodní model lineárních a nelineárních služeb je stále odlišný. A my musíme se zamyslet nad tím, jak vzhledem k těmto různým obchodním modelům dosáhneme svých cílů, protože ty cíle jsou do jisté míry společné. Musíme se zamyslet nad tím, jak jim tyto různé obchodní modely umožní eh, reagovat na ty nové předpisy, což je například otázka reklam na platformách. Proto se domníváme, že je, možná, že je možná dobré přidržet se těch existujících pravidel, jako například eh, směrnice o nekalých obchodních praktikách. Také víme, že v této oblasti dobře funguje samoregulace a viděli jsme, že v některých oblastech skutečně existuje velice efektivně. A proto jsme to brali jako východisko. A nic konkrétního jsme tady nenavrhovali. Dále, pokud je o obsahy a o kvóty, tak tady je důležité mít na paměti, že u videa na vyžádání jsou dva aspekty. Jednak je to ta kvóta 20%, ale zároveň je to také prominence těch evropských děl. To znamená, že doufáme, že díky tomu se zvýší také viditelnost evropských děl. Vy jste, paní předsedkyně, hovořila o platformách pro sdílení videa. A jak řekli někteří řečníci, tady jsou skutečně různé scénáře. Protože velká část těch videí je nahrána přímo uživateli. To znamená, že tam není redakční odpovědnost za velkou část toho, co na těch platformách je. A proto je velice složité v této situaci eh, stanovat některé kvóty. A právě proto jsme se rozhodli, eh, protože tady budeme dělat rozdíl mezi těmito dvěma typami služeb. Nicméně, přesto stále trváme na plné transparentnosti. Myslím, že o tom hovořili i někteří další řečníci. Eh, jsme například flexibilnější u umistování produktů, nicméně v takovýchto případech tam musí být jasně uvedeno, že se jedná o umistování produktů, že se jedná o produkt placement, placement to znamená, že v těchto případech se alespoň snažíme dosáhnout cílu zvýšením transparentnosti. Pak je tady další bod, který jste, zmi- který jste zmínili, to je souvislost se směrnicí o elektronickém obchodování. A my se tady stan- snažíme stanovit minimální zodpovědnost pro platformy. Opět vycházíme z toho, že ten obchodní model je rozdílný. Nicméně domníváme se, že by měli být za ten obsah zodpovědnější, že by k tomu měli být právně odpovědní a pokud to neučiní, tak by jim měly být stanoveny sankce. Nicméně opět se to netýká obsahu, který je vytvořen samotnými uživateli. Každopádně, když eh, občané nejsou spokojeni s tou situací, takže se mohou, mohou si stěžovat, a pak eh, se ty stížnosti musí nějakým způsobem vyřešit. To znamená, že, se, že žádným způsobem nesnižujeme zodpovědnost. Pak je tady otázka přístupnosti a souvislosti s Evropským aktem o přístupnosti. Komise tady navrhuje velice konzistentní přístup eh, s ohledem na akt o přístupnosti a je to stanoveno v článku 7 směrnice. My nicméně chápeme, že toto téma je politicky velmi důležité a pokud se ukáže, že z jakéhokoliv důvodu ten akt přístupnosti tuto oblast neošetří správně, tak to samozřejmě během vyjednávání zohledníme. To znamená, že to ošetříme následně v této směrnici. E, to znamená, my jsme tady přístupnost nepokryli, protože bychom na ní zapomněli, ale protože jsme se snažili být konzistentní a snažili jsme se to upravit v tom horizontálním aktu. Nicméně, pokud si to vyjednávání vyžádá, tak jsme samozřejmě ochotni o tom jednat. Dále, pokud jde o integritu signálu. My jsme tady dali, my jsme do textu vložili bod odůvodnění 38, který se tímto tématem zabývá. Nicméně v komisi to byl velice složitý proces. Eh, musím říct, že právní služba komise eh, nám to má trošku za zlé, ale snažili jsme se to upravit tak, aby ta povinnost se stahovala také na poskytovatele jiných než audiovizuálních mediálních služeb. Jak říkám, právní služba komise s tím není úplně spokojená, nicméně my jsme se domnívali, že to je skutečně nezbytné. A dále pokud jde o integritu signálu, tak tady už to bylo zmíněno některými předřečníky, zmínila to myslím paní Kamerevert, zda tedy skutečně toto je správný způsob, jak eh, ošetřit integritu signálu, nicméně my se domníváme, že toto je skutečně nejlepší způsob, jak se s tímto tématem vyrovnat. Každopádně vám chci poděkovat za čas, který jste nám věnovali dnes dopoledne. Ještě jednou chci zdůraznit, že pro komisi je toto téma velice důležité. Z hlediska důvěryhodnosti je velice důležité, abychom se ve spolupráci s radou a s parlamentem skutečně snažili o co nejrychlejší přijetí tohoto textu. Děkuji vám. Děkuji paní Bury a také paní Alonso za toto první setkání. Jak už zde zaznělo, je to první z mnoha schůzí, které ještě uspořádáme. Náš výbor bude pracovat velmi aktivně, bude chtít řešit tato témata velmi dohloubky, protože se jedná o důležitá a strategická témata. Tato směrnice je jedním z pilířů nové digitální strategie, protože se přímo dotýká kulturních obsahů a otázek souvisejících s kulturní rozmanitostí, kultur, kulturním pluralismem, ale týká se také pozornosti, která by měla být věnována evropskému obsahu, šíření evropského obsahu také se zde hovoří o setření rozdílu mezi lineárním a nelineárním eh, poskytováním obsahu. Jde o to vynutit pravidla, která zatím nejsou dodržována v oblasti poskytování obsahu online. Především jde o ochranu nezletilých a šíření projevů nenávisti. Budeme usilovat o co nejlepší spolupráci. Parlament má svůj harmonogram, už je v podstatě definován. Všichni kolegové, stínoví zpravodajové a zpravodajky budou mít maximální možnost spolupracovat na tom, aby ten text, který bude finálním produktem naší práce, nejvíce odpovídal současné situaci. Děkujeme vám za vaši přítomnost, omlouváme se za to, že se zde debatovala i o jiných věcech, ale to už tak bývá ve veřejných parlamentních debatách bylo důležité vyjasnit, to je co nejlépe stanovisko našeho výboru. Děkuji. Bene, Děkuji. Teď máme malé spoždění, takže bych hned pozvala vzácného hosta,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 protože je důležité, abyste věnovali pozornost našemu následujícímu setkání. Prosím, můžete se posadit? Kolego gramatika Kessy, kolegyně Ferhajen. Byla bych ráda, kdyby tady pár kolegů zůstalo, protože bude velmi zajímavé diskutovat eh, o hodnocení dopadu úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO. Máme tu čest eh, přivítat dnes mezi námi zástupce UNESCO, Francesca Bandarina a Daniel Kliš jsme velmi rádi, že jste přišli, je to pro nás velmi důležité téma. Musíte ovšem pochopit, že jsme měli velmi náročný dopolední program, hlasování a také důležitou rozpravu, ale opravdu nám velmi leželo na srdci, abychom využili této příležitosti se s vámi setkat, takže vám děkujeme, že jste přišli. Několikrát jsme se setkali se zástupci UNESCO, především s paní Irinou Bokovou. Dnes jsme velmi rádi, že zde máme zástupce generálního tajemníka, abychom diskutovali o jedné z nejdůležitějších úmluv UNESCO, tedy 2005 Tato úmluva byla ratifikována zatím 141 státy. Zajímavé je, že je ratifikovala i Evropská unie jako taková. A z toho jasně vyplývají povinnosti. Chci k tomu říct jen pár slov. Tato úmluva poprvé se zaměřuje na globální aplikaci. A to, že jste tady, jasně svědčí o tom, jaké, nebo jak členské státy vynakladají úsilí na implementaci této úmluvy. Tam jsou ty čtyři cíle, které vy jste definovali. Udržovat udržovatelné systémy kulturní systémy. Víme, že evropské státy jsou po krizi. V různých zemích, včetně mé země, se začíná znovu investovat do kultury. Tato zpráva, nebo tedy tento výbor, vypracoval důležitou zprávu, která se týká kombinovaného přístupu ke zprávě kulturního dědictví. Je zde také otázka začlenění kultury do udržitelného rozvoje. Připomínám, že kulturní práva jsou součástí základních práv. Přístup ke kultuře, aktivní účast, aktivní zapojení a také ochrana kulturního dědictví. Z naší strany máme zájem udržovat s vámi kontakt. Tento, program má, tento parlament má také pilotní program, který byl navržen pro rok 2016, měl by být obnoven i v roce 2017. Jedná se o posílení vztahu s UNESCO, pokud jde o ochranu monumentu UNESCO v Evropě. Využiju také příležitosti k tomu, abych zmínila ty kulturní modré přilby, to znamená ochranu kulturních statků zapsaných na seznamech UNESCO. My máme také směrnici o dovozu kulturních statků. To bylo tedy na úvod, ale už vám nebudu déle ubírat čas a máte k dispozici půl hodiny. Děkuji, paní předsedkyně, a chci poděkovat vám i výboru za to, že jste mě s kolegyní Daniel Kliš, která je eh, tajemnicí pro tuto umluvu z roku 2005, eh, pozvali k prezentaci této zprávy. Eh, je to součást dlouhodobé spolupráce mezi UNESCO a EU, jak jste sama zmínila. Za poslední léta jsme velice intenzivně spolupracovali a doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnu. Já tu zprávu velice stručně představím. Myslím, že eh, máte tady k dispozici pár kopií této zprávy. Vy už tu svou máte, jak vidím. Každopádně ta zpráva je Eh, je dostupná také na internetu. Na internetu je také krátké schrnutí té zprávy, na které se mohou členové výboru podívat. Nicméně eh, vypracování této zprávy bylo eh, možné také díky, díky mezinárodní spolupráci. Já chci zdůraznit skutečnost, že tato zpráva se věnuje velice důležité oblasti. A my tady máme určitě eh, společné zájmy, pokud jde o, o tuto úmluvu. A myslím, že se jedná o jedinou úmluvu, která byla ratifikována také Evropskou unii. Eh, to znamená jedinou úmluvu, která byla ratifikována také, eh, také institucí a ne tedy státem. Myslím, že toto umluvě přidává na důležitosti a umožňuje nám ji uplatňovat v mnohem širším, v širších rozměrech. Evropská unie tedy podpořila tento projekt v rámci EU UNESCO Expert Facility, která eh, fungovala od roku 2010 do roku 2015. V tomto období dostala asi milion a půl dolarů. Zúčastnilo se celkem 13 zemí, které zkoumaly možnost řízení kulturních trhů a ovlivňovat kulturní vývoj, stejně jakož i ovlivňovat veřejné politiky v oblasti kultury. Dospěli jsme k velice zajímavým výsledkům. Budeme v této spolupráci pokračovat. Podařilo se nám to začlenit do běžného života této úmluvy. Nicméně to e, dodatečné financování e, bylo určitě užitečné, nicméně nejedná se pouze o finance, ale také o důležité politické téma a proto je důležité, že Evropská unie podporuje tuto úmluvu, což je zřejmě jeden z hlavních důvodů, proč se nám podařilo velice rychle implementovat a uplatňovat tuto úmluvu. Ještě e, pouhých deset let po podpisu už má tato umluva 144 smluvních stran. Takže skutečně eh, se jedná o mezinárodní spolupráci, o mezinárodní politickou spolupráci. Samozřejmě tady eh, došlo k různým případům, kdy některé země mají veřejnou politiku pro kulturu, pro kreativitu a to právě díky akcím, které byly podpořeny Evropské unie, Evropskou unii. Tato globální zpráva je prvním eh, je první příležitostí, kdy se na tu umluvu díváme skutečně globálně, mezinárodně. Za posledních deset let od schválení té umluvy se kulturní krajina celého světa velice dramaticky změnila. Eh, máme tady internetové obry, došlo skutečně k explozi eh, hráčů na internetu. Máme tady různé eh, platformy pro sdílení hudby, videí. Tady nebudu zabíhat do podrobností, protože tomu bylo, byla věnována celá předchozí diskuze. Nicméně my jsme se na to chtěli podívat a chtěli jsme také sehrát svou roli v tomto novém světě. To znamená, že eh, ten, ta zpráva se zaměřuje na pokroky, ke kterým došlo za posledních deset let. Zaměřujeme se na problémy, které vyvstaly a snažíme se eh, identifikovat také pozitivní osvědčené postupy, které fungují a které určitým způsobem mohou doprovázet tuto revoluci. To samozřejmě, jak si umíte představit, eh, není jednoduchá úloha, protože kulturní dopad je něco, co se měří velice složitě. A my jsme rovněž chtěli, aby všechny tyto kulturní oblasti byly zastoupeny také v tom novém programu v té agendě Europe 2030. Eh, A to se nám podařilo, protože ty oblasti v této strategii zastoupeny jsou. Myslím, že ty výsledky ještě uvidíme. Jeden z těchto výstupů přichází už v letošním roce, to je ta Evropská městská agenda, eh, kdy bude předložen revidovaný text a eh, my jsme s tímto výsledkem velice spokojeni. Tato úmluva má eh, velice široké spektrum cílů a my jsme si položili čtyři hlavní otázky, a to, jak eh, umluva může podporovat a motivovat politické změny v konkrétních zemích, jak jsou tyto politické změny implementovány a zda tyto politiky eh, vedly ke zlepšení v kulturních otázkách a poslední cíl v neposlední řadě je otázka, zda tyto nové politiky lépe chrání a zohledňují základní svobody a lidská práva. To jsou tedy čtyři oficiální cíly. Cíle umluvy eh, je to tedy eh, tvorba udržitelných systémů pro řízení kultury, vytváření eh, kulturní politiky. Druhým oficiálním cílem je dosažení vyváženého toku kulturních statků a služeb a zvýšení mobility umělců, což jistě není snadné, ale je to nezbytné protože jinak se nám nepodaří cílu dosáhnout. Třetím cílem je začlenění kultury do udržitelných rozvojových rámců. E, tady je nutné, aby kultura měla také strategický význam což eh, je pro UNESCO důležité. A pak eh, za čtvrté je tady otázka základních svobod, k tomu se možná ještě vrátím, protože to je určitě velice důležité téma, protože diverzity nelze dosáhnout jinak než na základě svobody. Proto se domníváme, že je nezbytné podporovat eh, lidská práva i základní svobody a zejména v našem případě tedy uměleckou svobodu a e, sociální a ekonomická práva umělců, což je také součást této umluvy. Abychom dosáhli těchto cílů, tak máme abychom dosáhli těchto velice složitých rámcových cílů, e, sestavili jsme celou řadu velice e, komplexních ukazatelů, my jsme měli určité výchozí ukazatele, nicméně eh, v budoucím období bude ještě třeba hodně investovat do toho, abychom eh, tyto ukazatele zdokonalili a abychom lépe dokázali, zda je umluva eh, účinná či nikoliv. Já se nebudu pouštět do vysvětlování jednotlivých ukazatelů, protože, jak vidíte, je to velice složité, ale v zásadě jsme se opět řídili těmi čtyři základními cíly. Tam jsme vytvořili deset různých ukazatelů, na jejich základě budeme schopni vyhodnotit eh, dlouho, z dlouhodobého hlediska účinnost této úmluvy a myslím, že i z krátkodobého hlediska eh, bude tento systém ukazatelů eh, systémem pro národní i mezinárodní hodnocení provádění této úmluvy. Alespoň doufáme, že se tento systém prosadí a že to povede k inovaci v oblasti tvorby politik. Každopádně je to velká výzva a oceníme určitě každou podporu. Tato zpráva je tedy z roku 2015, další zpráva bude v roce 2017, protože ten cyklus monitorování umluvy je dvouletý. Opět se budeme zaměřovat, teď se podívejme na jednotlivé cíle, čeho se nám podařilo dosáhnout První cíl je tedy podpora eh, udržitelných systémů řízení pro, nebo zprávy pro, kultury, pro kulturu. A tady jsme konstatovali následující výsledky. Kulturní politiky skutečně byly přijaty, to znamená alespoň takový je do, světový dopad této umluvy. Zároveň nicméně chybí systém, který by patřičným způsobem monitoroval tyto politiky a jejich dopad. Rovněž tady sehrála důležitou roli občanská společnost, která hraje úlohu jakéhosi hlídacího psa, který skutečně bdí nad tím, zda zda se vlády snaží vést eh, posílený dialog s občany. A samozřejmě jsme se tady potýkali se nedůvěryhodnými nebo s nedostatečnými zdroji údajů pro hodnocení. Dále, mám, dále tady máme druhý cíl, a to je tedy eh, podpora vyváženého toku kulturních statků a služeb. Tak samozřejmě tady máme před sebou ještě dlouhou cestu předtím, než se nám tohoto, te, eh, tohoto cíle eh, podaří dosáhnout. Nicméně ten systém stále narůstá, stále se zvětšuje. Myslím si, že je to nejrychleji rostoucí systém. A pokud se podíváte například na Čínu nebo na Indii, které Eh, tak eh, uvidíte, že pouze 20 toho toku náleží rozvojovým zemím. Tady je samozřejmě celá řada problémů. Eh, my se, ne, my se nemůžeme zaměřit na všechny, ale vybrali jsme si alespoň několik, kdy se snažíme podporovat kreativitu a podporovat umělce. Otázka je samozřejmě jak to monitorovat, zda tedy ta politi- zda ty nové politiky vytvářejí pro umělce spíše příležitosti nebo spíše překážky. Tady se hrála velkou roli Evropská unie. A myslím, že se shodneme na tom, že e, v této oblasti e, bude třeba v budoucnu ještě velké úsilí. Pokud je o třetí cíl, což je tedy e, začlenění kultury do udržitelných rozvojových rámců, tak eh, doufám, že toto se odrazí v národních plánech. Nicméně zaznamenali jsme si, že tady eh, došlo k určitým finančním omezením a eh, ten celkový, ty celkové výdaje na kulturu klesají. Eh, v roce 2008 to byly 3%, nyní je to pouze 1%, to znamená, že skutečně tady dochází k eh, zmenšování eh, investic a vždycky, když jsou škrty, tak nejdříve se škrtá v oblasti kultury. A pak je tady čtvrtý cíl, to je ta skutečně důležitá oblast, jak jsem o tom již hovořil. Tady, jsou, tady je to skutečně otázka velice důležitých problémů, protože Eh, tady jsou útoky na eh, tvořivou a i základní svobodu umělců na celém světě. Eh, ta čísla jsou tady skutečně děsivá, pokud jde o útoky na umělce, dokonce tady došlo k několika případům zabití, takže toto jsou skutečně velice závažné otázky. Důležitá, důležité otázky se týkají také omezování tvořivé svobody, kreativní svobody umělců. To znamená, ta situace eh, na této frontě je skutečně velice vážná a a dále se zhoršuje. Tady je také důležitá otázka genderové vyváženosti, genderové rovnováhy, protože ženy jsou tady jen velice málo zastoupeny. To znamená, tohle je taky jednou z našich priorit. A teď bych chtěl tuto prezentaci uzavřít a chtěl bych eh, zmínit hlavní doporučení té zprávy. Za prvé, za posledních deset let jsme si všimli toho, že jsou tu skutečně nové oblasti, které bychom měli zahrnout do práce umluvy, do práce na umluvě. Jinak se nám nepodaří ochránit kulturní diverzitu. Jedná se zejména o digitální technologie, které musíme rovněž zahrnout do aktivit úmluvy, protože eh, pokud tak neučiníme, tak eh, je ta úmluva odsouzena k nezdaru. Digitální sektor je velice důležitý pro dosažení našich cílů. Dalším doporučením je, se tedy týká vytvoření vyváženého toku kulturních statků, kdy musíme podporovat větší mobilitu umělců. A třetí eh, oblast doporučení se týká udržitelných rámců, udržitelných eh, rozvojových rámců. Jak jsem říkal, eh, je to, tady se rovněž nabízí dosažení tohoto cíle jako nástroj pro vyvážení celé společnosti. A čtvrtá oblast doporučení se týká také podpory žen jako tvůrců, což je tedy rovněž oblast, kterou se musíme zabývat. My tady máme čtyřleté pravidelné zprávy, což je hodnotící systém, který používáme a tyto hodnotící zprávy nám poskytují hlavní informace, ze kterých potom vycházíme. Jsou to informace eh, poskytované členskými státy, ale také Evropskou unii, která také eh, předkládá ty zprávy k VPR, tedy ty čtyřleté zprávy. A e, v těchto zprávách se objevují některé věci a některé z nich zmíním, protože jsou důležité také pro vás. Jednak e, je tady Evropská agenda pro kulturu, která skutečně stoprocentně odpovídá těm cílům umluvy a, má, a rovněž sleduje stejné tři cíly, stejné tři cíle, například podpora kultury jako jednu z důležitých sil mezinárodní spolupráce. Pak e, jsou tady protokoly o kulturní spolupráci, které jsou podepisovány, e, jejich sedm, například s Gruzií, s dalšími zeměmi Cariforum. A to je skutečně velice e, důležitý velice důležitý postup při podporování eh, cílů úmluvy. Pak tady máme otázku digitální agendy pro Evropu. Tato agenda byla spuštěna v roce 2010. Snaží se podpořit eh, evropskou ekonomiku tí, eh, přínosy právě z jednotného digitálního evropského trhu. A potom tady máme nástroje pro geografickou spolupráci, a naším cílem je rovněž zahrnout tady oblast kultury. Evropa, je, Evropa nyní vytváří již ten druhý cyklus kulturních programů, to znamená, že tady už máme eh, minulé zkušenosti, ze kterých můžeme také vycházet. Myslím, že jako členové Evropského parlamentu máte v celém eh, tomto procesu velice důležitou roli zejména pokud jde o implementaci článku 16 úmluvy, což je podporování eh, diverzity uměleckých projevů a článek 21, což je tedy mezinárodní konzultace, kdy se jedná o zodpovědnost eh, podporovat eh, kulturní cíle také v rámci jiných mezinárodních for. Opět je to velice důležitý mechanismus, takže chci poděkovat, eh, vám chci poděkovat za to, jakou roli tady sehrává Evropa. My se domníváme, že ty výsledky jsou skutečně viditelné, pokud jde o eh, nové politiky, které jsou vytvářeny členskými státy a domníváme se, že i členové parlamentu zde mohou přispět svou podporou, zejména například při tvorbě rozpočtu Myslím, že tady je jasné, že tady máte velkou úlohu. Rovněž máte rovněž pokud jde o legislativní texty, ale také o politickou debatu, která také může přispět ke zviditelnění oblasti kultury, jak, v parlamentní, jak tady v parlamentu, tak zároveň v komisi. A pak je důležité také šíření eh, legislativního textu v různých jazycích, tak aby jej uživatelé mohli si přečíst a využívat v různých svých jazycích. To znamená, že vás, tady, že vás skutečně podporujeme za hybnou sílu, pokud jde o viditelnost eh, práce a aktivit úmluvy. Samozřejmě i my se snažíme odvést svůj díl práce v rámci například výboru, ale to eh, není něco, co bychom měli probírat tady. Eh, pak jsou tady eh, další různé školící mechanismy a zároveň poskytujeme také finanční podporu různým nevládním organizacím. Tato zpráva byla publikována v prosinci a již nyní vidíme, že některé vlády revidují svou, svou kulturní politiku, jedná se například hlavně o africké země a další. Máme 144 signatářů a e, velká část z nich nám v těch e, dvouletých obdobích předkládá své zprávy. Eh, my doufáme, že se nám podaří sepsat další takovouto globální zprávu v příštím roce, v roce 2017 a opět vám ji přijdeme představit. A na závěr chci ještě jednou poděkovat eh, vám, Evropskému parlamentu i dalším institucím celé Evropské unii za podporu, které se nám od vás dostalo a s kolegyní Daniel Kliš jsme, jsme připraveni odpovědět na vaše otázky. Děkuji vám za toto vysvětlení, eh, které se týká této první globální zprávy pokud jde o umluvu UNESCO a která také souvisí s tou běžnou spoluprácí mezi námi. Samozřejmě můžete i nadále počítat eh, s, na, s naší pomocí. No, budu pokračovat italsky. Chce se někdo z kolegu vyjádřit? Kolegyně Helga Triple. Děkuji, děkuji za prezentaci. Zmínili jste preferenční zacházení kultury. Pokud jde o mezinárodní smlouvy o kultuře. My se účastníme jednání o dohodě TTIP a Spojené státy neratifikovaly umluvu UNESCO o kulturní diverzitě a Kanada ji ratifikovala máte hodnocení z dohody CETA z hlediska kulturní diverzity a máte nějaké vazby na osoby, které vyjednávaly tyto dohody a e, žádají vás o radu a myslíte, že by měla být taková souvislost, protože e, Evropská unie ratifikovala umluvu, tedy existuje nějaká vazba mezi vyjednavači komise a vámi. Děkuji, to je velmi důležitá otázka. Já dám dohromady nejdříve dotazy a další vystoupení, další žádosti o vystoupení. Hm. Tedy než eh, budou další vystoupení, chci říct jenom dvě věci. Vy víte, že komise také na poput parlamentu vydala toto sdělení nová evropská kulturní diplomacie. Kultura musí mít významnější pozici v mezinárodních vztazích Evropské unie. Uvádí se tam také spolupráce s UNESCO. A tato nová slibná strategie, která je také mírovou strategií, platí také v eurostředomořském prostředí. Mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte vy jak se zapojujete do tohoto nového, ne tedy úplně nového, ale obnoveného přístupu, který je teď tedy mnohem celistvější. Zapojila se do něj i vysoká představitelka Mogherini, ale také komisař pro kulturu a vzdělávání a je to zapojeno také do politiky sousedství. Za druhé, svoboda umělců, jejich svoboda projevu a útoky na umělce. To je velmi důležité téma, my jsme se tím zabývali, budeme mít také rozpravu na téma svoboda projevu, médií a novinářů. Já si myslím, že toto téma si zaslouží větší pozornost. I ve zprávě najdeme údaje. A je to pro nás relevantní téma. Potom pokud jde o mobilitu, vízový systém, systém víz eh, mobilitu omezuje, i když v Evropě pro umělce je taková, řekněme, výjimka, věnuje se jim zvláštní pozornost, je zde individuální přístup pro umělce z třetích zemí, pokud jde o turné, o jejich výstavy a další. Eh, máme směrnici, která byla schválena, přijata parlamentem Jsou tam výjimky pro výzkumníky, stipendisty, studenty, dávají se jim větší možnosti. Pokud jde tedy o příslušníky, státní příslušníky třetích zemí, dává se jim tedy větší možnost pohybovat se po Evropském, Evropské unii, větší dostupnost, ale je to i nadále zajímavé téma. Dále je také důležité to, že věnujete pozornost kulturním ukazatelům. My jsme požádali generální ředitelství aby propracovalo toto téma kulturních ukazatelů, protože pořád máme ten problém, že se prostě kultura omezuje. Když nastane nějaká krize, jak se říká, období hubených krav, tak se začne škrtat především v kultuře, ale tam nejde jenom o ekonomickou hodnotu. Kultura sehrává také důležitou roli jako faktor kulturní integrace, sociální integrace. My v tomto chceme také spolupracovat. V rámci Kreativní Evropy jsme požádali o studii proveditelnosti, která byla prezentována a pokračuje se na tomto poli spolupráce, na tomto poli by mohla být velmi zajímavá. Nebudu už dále hovořit, abyste měli příležitost reagovat. Děkuji. Chtěl bych se vyjádřit nejdříve k otázce obchodu která je strategická a významná, pokud víme. A pokud se nám poda- nepodaří eh, to politicky zvládnout, tak všechno ostatní bude zbytečné. Tedy Spojené státy nejsou stranou této umluvy a ve skutečnosti jsou pro, byli proti, když tato umluva vznikla velmi důrazně. Ale to neznamená, že by nesledovali tuto umluvu, naopak. protože existují obrovské zájmy, které, kterých se to týká. Takže se Spojené státy e, účastní tím, že tu umluvu tedy sledují, ale neratifikovali. Zatím umluva nevstoupila do jednání. Avšak členské státy se proto rozhodly a v následujícím roce existuje program pro obchodní jednání pro rok 2017, protože evidentně členské státy, když existuje dostatečný význam u této umluvy, k této dohody, a chtějí tedy zásady umluvy promítnout do obchodních jednání. Tedy opíráme se o podporu členských států, sami toho mnoho nedokážeme. UNESCO je někdy považován za supermana, který dokáže všechno, ale my bez členských států nemůže, nemůžeme mnoho a proto členské státy nám pomáhají v podpoře umluvy. A při zavedení této zásady, které odrážejí určité obecně přijímané a obecně podporované ideály, když hovoříme o svobodě projevu, tak to podporuje každý. Otázkou je, jak tyto věci explicitně promítnout do obchodních jednání. My vstupujeme na toto pole, musím přiznat, že to není jednoduché, protože jde o významné zájmy, ale umluva, když už je teď eh, silná a je dobře podporovaná, tak se může stát eh, významným nástrojem pro orientaci těchto jednání směrem k cílům, které sdílíme. Pokud jde o vaši otázku, paní předsedkyně. Jsme e, zapojeni do řady aktivit, některé souvisejí s umluvou a některé s jinými. Vy jste si všimla, že před několika dny UNESCO uspořádalo významnou konferenci zde v Bruselu 9. 10. června o kultuře, která čelí útokům. A to byla významná konference, kde jsme jednali o společném cíle, jak chránit kulturu v krizových oblastech. Někdy krize nastane bez konfliktu, přírodní katastrofa nebo otázka chudoby, kdy, kdy nedostatek zdrojů ohrožuje kulturní infrastrukturu. A paní Mogherini eh, zde vyslá významný signál a představila novou evropskou politiku, která je vlastně zázrakem. Existuje evropská politika kultury, která vyšla vlastně 8. června. To je velmi významný krok ku předu z politického hlediska. A to bude znamenat eh, novou orientaci zahraniční politiky, možná i nad rámec Evropy, Spojené národy tolik nepod, podporují kulturní politiku, jak by měli. Takže pro nás je to obrovský krok ku předu. Je to skok ku předu. Dokonce obrovský skok ku předu pro kulturní politiku. A samozřejmě okolo toho můžeme rozvinout celou řadu dalších politik, které souvisí s ochranou kultury, která je, na kterou se utočí, o, při obchodních jednáních, otázka vizové politiky my víme, že nemáme právo iniciativy a my to samozřejmě podporujeme. A kulturní ukazatele a další otázky, to je práce před námi v následujících letech. A chceme tedy umocnit spolupráci s Evropskou unii právě v této konkrétní oblasti. Děkuji. Děkuji. Chci jen připomenout, že vás budu potřebovat, protože jsem spravodajkou a pro to sdělení o kulturní diplomaci, takže budu pracovat i s vámi, budu se těšit na váš cený příspěvek. Máme zde i další prostor k pozitivní spolupráci. Rok 2018 bude Evropským rokem kulturního dědictví, to se nám podařilo prosadit. Je to tedy další slibné pole, kde můžeme spolupracovat. Já vám děkuji za tento důležitý dokument, za tuto zprávu, kterou jste nám předali a také za tento další dokument, který potom dám k dispozici, budete-li chtít, prostřednictvím sekretariátu. A budeme mít také zprávu výboru ITRE o kulturním a kreativním průmyslu. My jsme se hodně zabývali těmi útoky na kulturní dědictví. Zdá se nám, že svoboda projevu subjektů, které jsou oběti tohoto útoku, si zaslouží pozornost naší strany. Ještě jednou děkuji, děkuji za vaši přítomnost a za vaši práci. A tím jsme ukončili naše dnešní zasedání, naše dnešní dopolední zasedání. Znovu se sejdeme v 15 hodin. Začneme výměnou názoru s komisařem Navračičem o novém způsobu prezentace významu Evropy. Bude to tedy výměna názorů se spravodajem Takulou a stínovými zpravodaji, výměna názorů na politiku v oblasti sportu a prezentace studie tematické sekce B na téma kvalifikace a dvojí kariéry sportovců. Doufáme, že přijdou všichni kolegové. Opravdu vás prosím, abyste přišli. Naschledanou a děkuji.